Uh, uh, Dámy a pánové, rád bych uh, vás požádal, abyste se usadili. My jsme ponechali několik minut navíc, abychom se mohli všichni sejít. No, ale je nás tady mnoho, tak bychom chtěli co nejlépe využít čas. Eh, proto se prosím usaďte, abychom mohli začít. Well, good afternoon, everybody. Uh, my name is uh, Malcolm eh, Dobré odpoledne, mé jméno je Malcolm Harbour a mám tu čest eh, být zvolen předsedou výboru IMCO v Evropském parlamentu. Eh, patřím k britské delegaci za konzervativní stranu a s problematikou vnitřního trhu se zabývám už deset let, čili to, že mohu vést tento výbor, to je pro mě velká čest. Eh, také je pro mě velkou ctí, že zde mohu dnes přivítat mnoho kolegů eh, z parlamentů po celé Evropské unie a že si budeme moci vyměňovat názory eh, k návrhu na, k návrhu směrnice, respektive nové verze směrnice o opožděných platbách. Nám se už dostala eh, řada návrhů, na kterých pracujete nebo jste pracovali a teď máme příležitost se přímo setkat. Samozřejmě, že podle nových ustanovení Lisabonské smlouvy je pozice našeho parlamentu, dá se říct, našich parlamentů výrazně posílena. My jsme se již eh, setkali eh, za minulého období o Eh, posilování na téma posilování eh, spotřebitelských práv a nyní se setkáváme poprvé v tomto volebním období. Eh, chtěl bych ještě říci, že o půl šesté, tedy po skončení naší schůze, proběhne telemost, kde telemost tedy z Národního shromáždění Francouzské republiky, kde se také bude projednávat tato problematika. No a jestliže se to podaří, bude to takový první pokus, jak zintenzivnit naše vztahy s národními parlamenty. E, teď bych chtěl říct ještě toto. Chtěl, chtěl bych e, přivítat e, paní Barboru Weilerovou, která je zpravodajky našeho výboru k našemu stanovisku k problematice eh, revize směrnice o pozdních platbách. Barbara Weiler provázela toto téma celým výborem, celým jednáním, odvedla mnoho práce na tomto tématu a také jež absolvovala veřejné slyšení pokud eh, jsme měli, respektive budeme mít ještě pozměňovací návrhy, eh, tak bude zase na ní, aby je zapracovala, aby byla eh, ve styku s dalšími výbory, s dalšími poslanci, no a poté z toho dala dohromady zprávu, která projde parlamentem. Kromě této hlavní zpravodajky máme také stínové zpravodaje za jednotlivé politické skupiny a také tito lidé se potom dostanou, dostanou slovo v naší debatě mezi vámi našimi hosty. Dále vítám paní Lilianu Brickman, která je eh, ředitelkou DG Průmysl Evropské komise. Jak víme, eh, Evropská komise, která má právo legislativní iniciativy, nám předložila už své návrhy k tomuto tématu a um, já doufám, že kolegy některé zde přítomná, tady nám bude moci k tomu něco říci. A my jsme paní Brickmanovou eh, požádali také, aby nás seznámila s posouzením dopadů, jaké provedla komise dopadů, tedy jaké by mohl mít ten upravený návrh. A to znamená, že Někteří jste se s tím už možná seznámili a pokud ne, tak budete mít možnost se s tím seznámit. Cílem tohoto slyšení, tohoto dnešního slyšení, ano, eh, teď ještě jsem vítám pana Michela Barniera, který je designovaným komisařem eh, pro portfolio eh, pro portfolio eh, ochrany spotřebitelů. Já jsem ho trošku přehlédl, protože on je de facto stále ještě mm, členem našeho parlamentu, než tedy převezme do opravdu otěže v komisi. Takže jsme rádi, že vás to vidíme, pane Baniari. Jsou zde také zástupci členských zemí, z parlamentu členských zemí, je zde, myslím, také eh, zastoupeno eh, španělské předsednictví, neboť eh, přeskumem této problematiky se zabývá také Rada Evropské unie. A jsem rád, že se tady budeme moci seznámit. Ještě dovolte několik dalších poznámek. Já předpokládám, že všichni slyšíte překlad. Máme dnes překlad do 23 jazyků. A pokud byste s tím měli potíže, tak se ozvěte, máme zde technické pomocníky. A dále e, jsou zde přítomní pozorovatelé a Sice eh, je zde eh, skupina zástupců eh, z konstituence z volebního obvodu paní Weilerové, jsou to zástupci ze škol v tomto volebním obvodu. Tak a vy jste dostali návrh tohoto zasedání a my tady máme návrh, abychom to rozdělili na dvě části. Za prvé je tady první problematika, eh, to, je, to jsou spožděné platby eh, ze strany veřejných orgánů, to bude ta druhá část. A v první části se budeme zabývat druhým obecným aspektem eh, smluvních ustanovení a sankcí. A paní Benadette Venio Eh, která je z Francie a je místopředsedkyní, bude předsedat této první části a já potom převezmu eh, předsednictví té druhé části. Tak a eh, poněvadž chceme, aby se dostalo na každého, prosím, abyste své příspěvky omezili časově na dvě minuty. Pokud bude nějaký čas navíc, tak se ještě budete moci znovu přihlásit do diskuse. A prosím, pokud se chcete přihlásit do debaty, máte na stole před sebou eh, příslušné formuláře, tak prosím to vyplňte a pošlete nám to tady dopředu. Já myslím, že to by mohlo být na úvod úplně všechno. No a já nyní na začátek eh, požádám paní eh, Barbaru Weiler, aby nás vedla do problematiky a poté pan Baltasare, eh, který je zástupcem výboru pro právní záležitosti, bude pokračovat a pak pan Angelis, který je z průmyslového výboru, to je také velmi zainteresovaný výbor. Každý z těchto pánů bude moci promluvit opět po dobu dvou minut a paní Valerová bude mít privilegium hovořit čtyři minuty, no a poté se pustíme do našeho prvního bodu. Tak já myslím, že to je jasné a teď dávám slovo paní Valerové. No. Ja. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych na úvod ještě jednou eh, zvlášť postavila kolegy z národních parlamentů. Já také jsem zasedala eh, v národním parlamentu a vzpomínám si, eh, jak to bylo před pěti lety, eh, když jsme se snažili něco ovlivňovat z Bruselu, tenkrát to nebylo možné, teď máme Lisabonskou smlouvu, takže to možné je a já věřím, že využijete tuto příležitost a také další nadcházející příležitosti Eh, v souvislosti s dalšími zákony a že se to projeví tedy v prakticky použitelných a smysluplných zákonech. Návrh komise eh, k pozdním platbám. Eh, to je motivováno snahou zlepšit nepříliš dobrou platební morálku ve všech členských zemích Evropské unie. Dále chceme, tedy máme v Evropě program na podporu konjunktury a máme také tzv. Small Business Act, to znamená zákon o malých a středních podnicích, čili toto je také v duchu tohoto zákona. A pak máme ještě další důvod, proč se do toho pouštíme, eh, a to je debirokratizace. Pozdní platby to není jen tak nějaký gentlemanský přestupek. My chceme opožďování plateb, proti němu bojovat všude, a to i eh, v soukromém, i ve veřejné sféře. To pomáhá zejména malým a středním podnikům, ale pomáhá to také větším podnikům, eh, jejichž biznis může stát potom na spolehlivějším základu. V této souvislosti eh, vítáme návrh komise, Eh, provést reformu eh, toho původního zákonu, zákona z roku 2002 a můžete říct, že to už mělo být dávno, no teď už to rozhodně je naléhavá věc. Eh, o čem budeme debatovat? Já tady sepisuji zprávu, ale dosud ji nemám ani v konceptu. Čekám na vaše podněty, na vaši kritiku a poté se tady pustím do práce a se píši návrh zprávy. To znamená, že skutečně to je ten pravý okamžik nyní dnes, eh, kdy můžete něco ovlivnit. Nejdůležitější bod, eh, kde se musíme poradit, je, eh, kde se má aplikovat chystaná směrnice. To samozřejmě ona bude platit pro veřejné instituce, také privátní firmy a obchod ale my chceme, aby eh, veřejné instituce eh, pro ně, aby pro ně platila přísnější pravidla, poněvadž eh, tyto mají stabilnější příjmy, stabilnější finanční rámec a dlouhodobější rozpočtové plánování. Ale zatím jsme nerozhodli, nakolik to tady budeme odlišovat. V každém případě bychom nechtěli zavádět eh, jakousi konkurenci nebo stavět do konkurence veřejné a soukromé instituce, které poskytují veřejně prospěšné služby. A mohu říci, že eh, trestná sazba 5%, jak byla navržena, že se nám zdá napříč stranami eh, příliš vysoká a že bychom si představovali mm, trošku v smyslu plnější úpravu. My chceme zde ve výboru uzavřít mnoho mezer, které v tom zákonu dneska jsou, eh, protože skutečně nemá smysl eh, tolerovat příliš mnoho výjimek. A na závěr možná ještě několik bodů, které tam chceme dát. Za prvé zapojení komise také do platebních závazků, tak jak to platí pro parlament. Dále Eh, chceme eh, srážkové platby, které jsou využívány v některých českých zemích, eh, zachovat tak, jak jsou a chceme zavést britský systém pozitivního namingu, tedy seznamu, seznamu dobrých pláců zavést. To je na začátek všechno. Děkuji vám. Děkuji, Barbono. Takže nyní eh, pan Baltasari dostane slovo na dvě minuty. Relatrice Weiler, permettetemi innanzitutto di complimentarmi per l'organizzazione. Děkuji, vážený pane předsedo. Dovolte, abych vám okamžitě poblahopřál k zařízení tohoto slyšení. Uh, a toto slyšení odpovídá eh, v legislativním rámci při řešení směrnice, která má vylepšit chod vnitřního trhu a vyžaduje konzultaci všech zúčastněných stran. Chtěl bych zde pozdravit zástupce národních parlamentů. Náš návrh má za cíl zlepšit a konsolidovat aplikaci směrnice 2035 a v tomto slova smyslu tento nový text se zásadně liší eh, od, eh, se, od, se oddistancuje od dlužníků, od takovýchto podniků a na druhé straně je tady veřejný sektor, vůči němuž se snažíme automaticky věci řešit žalobou. A tento návrh je tedy přísnější, pokud jde o veřejné správní orgány. A vzhledem k dopadové studii komise se chovali dlužníci velice eh, ošklivým způsobem, pokud jde o jejich režim plateb. A proto je v roce 2006 šlo o více o 9045 ehm, tisíc eur a to silně ovlivňuje růst malých a středních podniků. Já se tedy omezím jenom na to, co jsem jeli základním cílem tohoto slyšení, aniž bych se e, dostal až přímo do jádra věci celé směrnice, protože o té budeme jednat důkladněji. Dnešní den má za cíl zdůraznit základní prvek, který by měl doprovázet tento návrh, a to dospět k takovému finálnímu textu, který by byl vyvážený a e, také by byl stimulem, nikoli v brzdou pro malé a střední podniky. Takže potřebujeme ten problém nějakým způsobem odhadnout a jednat po legislativní stránce tak, abychom měli solidní základ pro harmonický rozvoj vnitřních trhů. Na jedné straně jsou tady eh, limity, které stanovil Maastricht a potom tady jednotlivé rozpočtové eh, ustanovení jednotlivých členských států. Děkuji vám. Děkuji vám, že jste nám představil priority svého výboru a nyní pan Jangelis. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce Weilerové a děkuji za tu iniciativu, která se mi zdá být mimořádně užitečnou, protože teď začíná ta nejdůležitější fáze, ta nejzávažnější fáze této práce. Jde o velice choulostivou záležitost a citlivou v Evropě. Obracím se na pány poslance z jednotlivých členských států jde o monumentální záležitost pro malé střední podniky, protože právě procházíme velkou mezinárodní krizí, která má přímý dopad na mnohé podniky, pro mnohé rodiny a mnohé pracující. Proto, paní zpravodajko, máte plně pravdu, když říkáte, jak je důležitá oblast působnosti této směrnice e, může být opravdu zcela zásadní, musí být schopna přinést odpověď na problém, jímž trpí eh, mnohé malé a střední podniky a také se tady zmiňujeme o otázkách, které jsou úzce spojeny s oblastí působnosti této směrnice. Všechny tyto otázky by měly být zmíněny, především rozšíření oblasti působnosti směrnice. A to by mělo být předmětem naší diskuze také. Bychom se měli zmínit o otázce lhůt, časového harmonogramu eh, a také by se mělo eh, hovořit o výjimkách a maržích těchto výjimkách. Ty by měly být s, s, s nějakým způsobem zredukovány. Dále důležité, důležitá by měla být i informační kampaň, kterou bychom měli vést. Měla by to být úderná kampaň a to jsou zcela zásadní body diskuze, kterou bychom měli mít aby je zcela jasné, že jakmile se dostaneme do jádra věci, ve výboru ITRI i my budeme nuceni eh, prohloubit jednotlivé prvky, abychom mohli přinést správnou odpověď, aby tato směrnice byla užitečná a také pádná. Děkuji vám. Eh, děkuji vám. A teď eh, já bych chtěl poděkovat oběma kolegům nebo všem kolegům za tyto úvody a nyní Eh, dám slovo své místo předsedkyně zde po levici, eh, která bude řídit eh, další průběh debaty. Prosím. Merci, monsieur le président. Bonjour. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vás pozdravit všechny a vítám zástupce národních parlamentů. Požádali jsme o to, doufali jsme, že Lizabonská smlouva bude přijata a že všech 27 zemí bude moci spolupracovat s vaší spoluprací. V tom slova smyslu, že vytvoříme méně fragmentovaný vnitřní trh a to pro blaho našich občanů a podniků. Jak již bylo zdůrazněno, řeknu to velice stručně, tato o, o, e, revize této směrnice by měla být zásadní jak pro veřejnost, tak pro soukromé podniky a my se v první části soumě, zaměříme na soukromé podniky. Každý máte dvě minuty. Požádám vás, abyste respektovali řečnickou dobu, my vám to budeme počítat. Začnu portugalskem a slovo dávám panu Jose Ribeirovi. Mr. Chair, I would like to use the word for... Eh, já bych rád, paní předsedkyně, se vyjádřil až v druhé části debaty. Děkuji. Bon, alors les, les notes... Promiňte, tak jsem to dostala špatně. Eh, slovo má Irsko, pan Mikkel Hain má slovo. Kde pak ho máme? Uh, wish to speak to the second part of the discussion. Já bych chtěl hovořit v druhé části diskuze. <laughs> Začíná to špatně, co? Tak eh, slovo má pan Slik. Nathan Slik. Lituji. Ale začítala się v dokumentách i neuslyšela. Omlouvám se, paní předsedkyně, ale začetla jsem se do dokumentu, takže jsem neslyšel se jméno. Eh, paní eh, předsedkyně, paní zpravodajko, dobrý den, vítám vás všechny srdečně tady a jsem velice ráda, že eh, mohu promluvit v této části, poněvadž změny ve směrnici, o kterých hovoříme dnes, jsou už dlouho očekávány zejména v podnikatelské sféře a zejména mezi malými a středními podniky, eh, poněvadž jim jde, to je jejich zájem, aby nová směrnice vstoupila platnost co nejdříve. My jsme už mnohokrát debatovali o tom, jestli ta směrnice by se měla týkat pouze veřejného sektoru a jejich vztahu s malými a středními podniky, ale podle mého názoru eh, a podle názoru, co, které jsem slyšela od podnikatelů v Polsku, Eh, vyplývá z toho tedy, že problémy eh, s pozdními platbami sice jsou také ve vztahu k veřejným institucím, ale také ve vztazích business to business. Jsou to eh, skutečně velice škodlivé jevy pro přiměřené fungování podniku a ze strany malých podniků se často zdůrazňuje to, že Eh, spožděné platby ze strany veřejných institucí velice narušují jejich činnost poněvadž eh, ty pozdní platby eh, jsou v poměrně velkém objemu a to znamená, že jejich finanční stabilita je tím ohrožena do značné míry. Velice často tyto Eh, vysoké kvóty eh, vedou k tomu, že nemohou plnit své závazky vůči jiným třeba podnikům nebo prostě v nějakých jiných obchodních vztazích. Eh, domnívám se, že velice důležité je v tomto souvislosti to, aby v vztazích mezi podniky, to je vlastně můj názor, a že by bylo třeba udělat něco pro to, aby se jejich fungování prostě usnadnilo. A důležitá eh, je také otázka, to je z hlediska malých a středních podniků zejména, respektive názor, že je třeba, abychom měli takovou úpravu, která by neumožnila eh, eh, velkým například obchodním řetězcům vnucovat nadměrně dlouhé lhuty splatnosti. A ještě jedna věc, poslední otázka. Jede o právo o eh, eh, vykazovat administrativní náklady a další náklady, které souvisí s pozdními platbami. Eh, prostě je to proto, že eh, je to velice nákladná věc, tedy prokázat, jaké eh, náklady vznikly vůli pozdním platbám. A bylo by tedy dobré, kdyby malé a střední eh, podniky opravdu nemuseli to za stolik dokazovat. A ještě opravdu poslední otázka, ta se týká toho, že velice důležitá je informace k tématu Eh, možnosti využívání této směrnice. Eh, to je všechno. Děkuji vám za čas. <laughs> Yeah, sorry, sorry. <laughs> Merci. Děkuji. A poprosím, abyste opravdu respektovali dvě minuty. Nechci vás přerušovat, ale je to důležité, protože národní parlamenty máme zde jako hosty a nemají vždy tuto příležitost, takže musí mít prostor pro sebe. Prosím, paní Evog, jestli se opravdu chce vyjádřit k té první části nebo chce hovořit až té druhé, tak prosím, máte slovo. Německo. Paní předsedkyně, paní zpravodajka, ano, já ráda promluvím teď, ale pokud bych mohla promluvit i ve druhé části minutku, eh, abych řekla něco tedy k tomu rozdílu mezi veřejnými a eh, Eh, soukromí podniky. Já děkuji za eh, německý Bundestag za možnost účastnit se tohoto slyšení a ehm, také musím říct, že Lisabonská smlouva eh, umožňuje větší zapojení národních parlamentů do evropských procesů a my se rádi zapojíme. Jakožto zástupky národního parlamentu samozřejmě se velice ehm, hledím na to, aby ta směrnice byla v souladu s našimi vnitrostátními předpisy. No a samozřejmě, jakožto německá eh, politička, jde mě o to, aby nedošlo k oslabení standardů, který jsme již dosáhli. A teď dovolte ještě eh, jednu poznámku eh, k trestnímu jaksi k náhradě, k náhradě způsobených škod. E, tady je sazba 5%. E, tady už zaznělo, že mnozí považují tuto 5% sazbu e, za hodně vysokou a rádi by mnozí toto snížili. Na druhé straně je tady také ještě ten názor, že bychom tam vůbec takovou sazbu vůbec nemuseli mít, poněvadž existují jiné způsoby, jak se odškodnit. Eh, třeba u nás v Německu takováto sazba vůbec neexistuje, eh, čili já bych zde podala návrh, jestli bychom mohli skutečně tuto eh, trestní sazbu zcela vypustit, poněvadž my máme úroky z prodlení a další sankce, takže možná, že bychom to, co už máme, že vlastně by mohlo eh, stačit k tomu, abychom eh, zlepšili platební morálku. Eh, děkuji vám. Merci. Děkuji. Myslím si, že jste zachovala čas, který vám byl věnován a teď můžeme věnovat, předsedkyně může věnovat, pan předseda nebo pan předseda může věnovat v druhé části víc času jednotlivým řečníkům. Pan Smolevič, myslím si, že nevím, jestli vysloví správně jeho jméno, nemluvím polsky, takže zástupce Polského senátu je tady. Za dobře, nic paní nepřekrenčila. Děkuji, paní předsedkyně. Dokonale jste vyslovila své jméno Zastupuji Senát Polské republiky, je tady problém plateb, který je velice závažný, protože opravdu to eh, postihuje socioekonomický rozvoj. Možná, že to není hned vidět, ale pakliže eh, No, je, opravdu, ekonomický rozvoj je tím silně ovlivněn a vše je propojeno s krizí, ekonomickou situací a uh, Eh, v současné krizové situaci ty platby eh, probíhají ještě daleko později a eh, platební kalendář je ještě více prodloužen. Týká se to nejvíce malých a středních podniků, takže v naší diskuzi bychom se měli soustředit na právě tyto malé podniky, protože ty úplně nejmenší mají specifické problémy, když se snaží získat eh, platbu, která dlouho nepřichází. Myslím si, že bychom měli eh, stanovit eh, správný střed pro sankce. 5% je možná trochu moc. Měli bychom zavést postupně tyto sankce a postupně ne stejné sankce pro všecky. Neměli bychom trestat stejně, kdo má spoždění jeden den a pro toho, který eh, má spoždění více než 10 dnů a déle. Já se domnívám, že to musíme zdůraznit, protože malé a střední podniky se obávají, že když se snaží eh, vydobít svoji platbu, může se stát, že přijdou o zákazníka a ta obava ze ztráty zákazníka je velkou hrozbou a ztráta zákazníka by rovněž mohla vést k blokování plateb. A pak bude daleko větší spoždění v celém řetězci. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Slovo má teď stínový zpravodaj pan Jürgen Kreuzmann za liberály. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říct dvě věci, reagovat na kolegyně. Eh, tady bylo řečeno, že často bývá problémem to, že, eh, vel, že eh, se že si diktují velké podniky hodně dlouhé platby, lhuty splatnosti a že by malým a středním podnikům pomohlo, kdyby se stanovilo například maximální splatu 60 dnů. A během těchto 60 dnů samozřejmě eh, by se mohly tedy eh, požadovat kratší lhůty, ale to 60 dnů by mělo být maximum. Eh, těch 5 to ze 100 eur je to 5 eur, z 1000 eur je to 50 eur, z 10 tisíc je to 500, no a pak to začíná stoupat. Čili eh, teprve u těch větších eh, částek eh, začíná hrát tato částka nějakou roli, zda si to někdo dovolí nebo ne. A možná, že tady bylo vhodné tedy zavést nějaký strop na těch 5 Cílem by samozřejmě mělo být to, aby eh, veřejné eh, organizace prostě platily včas. Eh, moje kolegyně z Německa o tom hovořila a dá se říci, že se stává, že v že eh, u auditů se eh, často tady eh, vytýká veřejným organizacím, že třeba mají bezpočetně 14 dnů nebo podobně. My jsme třeba tady měli příklad britských nemocnic, které 90% platí včas, 10% méně, no ale to už je potom zase deformace konkurenčního prostředí k tomu, co řekl eh, kolega předtím, že eh, prostě eh, by mělo záležet na tom, jak dlouho trvá to prodlení, třeba že dva, tři dny, že nejsou zase tak hrozné, no tak tady by bylo lepší tady používat skutečně potom ty úroky z prodlení. Děkuji. Děkuji vám. A slovo má nyní. Bohužel paní předsedkyně se vypnula. Thank you. Lord Bowness. President. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také, že jste zorganizovali toto slyšení. Výbor sněmovny lordů, kterému předsedám, se touto věcí také zabývá. A řekl bych, že jsme opravdu zklamaní z hodnocení dopadů komise. Jsou tam prostě tvrzení o tom, že potřebujeme legislativu, aniž by proběhla konzultace velkého počtu osob. Nicméně, samozřejmě jako výbor uznáváme, že v členských státech představují opožděné platby problém. A chtěli bychom povzbudit takovou kulturu, která povede k včasným platbám. Také je známo, že to má zvlášť velký dopad na malé a střední podniky. A z důvodu, které už tady zazněly, malé podniky zřejmě nebudou tlačit na opožděné platby, protože to má také dopad na obchodní vztahy s jejich velkými obchodními partnery. A proto je škoda, že tento návrh nějakým způsobem eh, není více zacílený na malé podniky. Pokud jde o návrh zprávy zpravodaje, Stílíme obavy z toho, že tzv. kompenzační platby navíc k úrokům, to znamená 1% z dluhu nad 10 000 eur, my si myslíme, že to je naprosto nepoměrné. Myslíme si, že to představuje sankci a nemělo by se to označovat za kompenzaci. My souhlasíme s přiměřenými pevnými platbami, které mají určitý poměr k příslušným nákladům a také chápeme, že je možné vymáhat určité eh, náklady na odborné posudky, nicméně je potřeba omezit se pouze na tyto náklady navíc. Jistě, to také způsobí problémy malým podnikům, aby zjistili, kolik to je vlastně peněz. A když se podíváme na celý ten návrh, je třeba mít na paměti, že vymáhání této částky, dejme tomu nějaké právo, malý podnik stejně bude muset podat žalobu, pokud nedostane zaplaceno. Paní předsedkyně, já doufám, že mi pak ještě dovolíte, abych něco řekl k tomu veřejnému návrhu. Děkuji. Byl jste opravdu velice přesný, děkuji vám za to. A slovo má nyní katalánsko. Pan Jordi Villažuana hovoří za Senátka. Gracias, señora presidenta. Děkuji vám, paní eh, předsedající. Také děkuji za pozvání na dnešní setkání, kde můžeme vyjádřit své stanovisko. Plně sdílíme myšlenku, že je nutné upravit situaci, která je velice závažná v určitých zemích Evropské unie. Něco opravdu musíme udělat, protože ekonomická situace je vážná. A čím je ta krize závažnější, tím více je nutné, aby podniky měly takové peněžní podmínky, které by umožnily oběh peněz a náš parlament pracuje na novém návrhu zákona, kde by se určil nový rámec je to relativně podobné tomu, co navrhuje komise. Naší prioritou, stejně jako e, komise, je zaměřit se na malé střední podniky a další velice závažný moment. E, osoby samostatně vydělečně činné. Náš návrh zní tak, že bychom měli počítat e, minimálně 60 denní lohoutu platební, pro platební spotku a to znamená, musíme nutit lidi, aby zaplatili do 60 dnů. A jakmile e, uděláme výjimku, potom je důležité e, zachovat určitou transparentnost, která musí být úměrná e, zadlužení a penalizace by měla jít až do výše 15 já chápu, že to je zcela zásadní otázka, protože tady je také otázka platby úroku a my bychom měli zvýšit úroky o 50 aby tady opravdu byly vysoké sankce, aby byly penalizováni ti, kdo neplní své závazky. A hm, chceme tedy chránit především malé a střední podniky, těch 60 dní jako první lůta je zcela zásadní a my eh, jdeme daleko dále než těch 60 dní, pokud jde o veřejný sektor tak se domníváme, že veřejné orgány by měly mít 30-denní eh, lhůtu. Děkuji. Děkuji a slovo má Alde Rule, který je stínovým eh, zpravodajem za zelené. Vielen Dank. Ich werde aber eine ganz kleine Bemerkung machen. Auch Děkuji. Já eh, se vyjádřím tedy eh, tady k veřejnému sektoru. Já jsem pro stejná pravidla pro veřejné i soukromé hráče, protože já si myslím, že pokud chceme zlepšit platební morálku v Evropě, a o to nám vlastně jde, pak nemá smysl vytvářet nerovnost a narušovat trh. Eh, prostě by to asi nepomohlo, kdybychom Eh, třeba měli rozdíl mezi soukromou nemocnicí a veřejnou nemocnicí, tam by skutečně docházelo k pocitu diskriminace a to není dobré. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom také měli i pozitivní pobídky, nejenom negativní, a paní zpravodajka už řekla, proč eh, různé slevy, srážky a tak dále, eh, to bychom mohli zavést. Naming a shaming to není možné ve všech eh, zemích, nebo není to známo ve všech zemích, ale můžeme o tom uvažovat. Čili skutečně i ty pozitivní pobídky na ty bychom měli se zaměřit a to mě chybí v návrhu komise. Taky si myslím, že do 30 dnů by neměly platit žádné, eh, žádné eh, nějaké výjimečné, eh, výjimečné pravidla a potom by to mělo být přísnější. Pokud se týče té 5% sazby, já myslím, že je nepřiměřené žádat 5% už od prvního dne. Já si myslím, že to by nám ne pomohlo. Eh, spíš si myslím, že už by se nějakým způsobem těch 5% eh, předem započítalo do faktury. Eh, čili já bych tedy navrhovala podobně jako GUE, abychom spíše dali přirážku jedno nebo dvouprocentní na úroky z prodlení, prostě ta přirážka by se s časem zvyšovala a Prostě je to také, protože s těmi pěti procenty by bylo možné různým způsobem spekulovat. Děkuji vám. A slovo mám polský parlament. Pan Pavel, bohužel neumím dobře to jméno vyslovit. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Děkuji vám za v té první části naší diskuze bych chtěl hovořit o třech bodech. Za prvé, samozřejmě je nutné zahájit eh, diskuzi o harmonizaci tohoto problému zdržených plateb. A na druhé straně musíme říct celá jasně, že naše očekávání že směrnice úplně všechno vyřeší, jsou lichá, protože když si představíme, jak vypadá eh, situace v Evropské unii v mnoha rozvinutých zemích, protože tyto spožděné platby vyjadřují schopno, života schopnost nebo neživota schopnost jednotlivých podniků. A mm, podle toho zda eh, jsou také i veřejné orgány životaschopné či nikoli. V polské situaci Nemáme ve veřejném sektoru problémy s platbami oproti soukromým plácům, ale velkým problémem jsou především platby mezi soukromými podniky. A to chci zdůraznit. Tak to mě to ekonomický výbor Polského parlamentu zdůraznil. Dále se chci zaměřit na jednotlivé články nové směrnice, především na článek 4. Jsou to neznámá ustanovení v polské, pro polské zákonodárství, pro polský právní řád. Očkodnění bank jsou tady eh, ta, tato očkodnění se vlastně připodobňuje smluvní penalitě. A pokud je o článek 7, podle nás by se měl doplnit ustanovením, který by zdůra, které by zdůraznilo povinnost pro Evropskou komisi ve spolupráci s členskými státy poskytovat informace, které by jurisdikcím a dalším institucím členských států umožnil přístup k údajům pokud jde o eh, úrokové sazby při, při těchto spožděných platbách, při mezinárodních eh, transakcích slovo. Má, říká paní předsedkyně, má pan Giovanni Fava z italského parlamentu. Eh, grazie, presidente. Ma, mm... Děkuji, paní předsedkyně. Jsem vlastně mluvčím a chci vyjádřit to, co proběhlo v jednotlivých eh, výborech Evropského parlamentu za diskuzi. Já bych chtěl představit eh, usnesení, které zcela odpovídá eh, tomuto návrhu. Domníváme se, že rozdíl mezi veřejnými orgány a soukromými podniky to vytváří diferenciaci na trhu, která pro nás není přijatelná. Není to tak nevinné, když se podíváme na to, co se děje v mé zemi. Eh, tady je velice nepříznivá situace, která tímto systémem byla vytvořena a jsou zde spožděné platby, především v potravinářském odvětví. A to vůči malým a středním podnikům, to jsme konstatovali v posledních letech a bylo to převzato i veřejnými orgány, takže se domníváme, že je zcela prioritní, aby tato směrnice tak či onak umožnila eh, harmonizovat eh, úrokové sazby a zatímco my tedy je zpracováváme odděleně. Máme-li udělat nějaký rozdíl mezi těmito dvěma sektory, tak to musíme odůvodnit soukromém eh, sektoru. Eh, tady je lhuta 360 dní, to by měla být norma. A v našich nařízeních jsme nikdy ne, vůbec neuvažovali o jiných lhůtách pro podniky. A to by mohlo přispět k tomu, že bychom nakonec mohli aplikovat princip kultury respektování platebních lhůt a mělo by to dopad nikoli pouze na veřejné služby a soukromé podniky, ale také na e, obchodní řetězce. Obchodní řetězce právě totiž vytvářejí mm, nepříliš slušný e, sektor. Děkuji. Pohovoří za ECM pan Eduard Kožušník. Děkuji, paní, paní předsedající. Eh, já bych možná i trošičku ušetřil čas, tak já bych eh, možná jenom připomenul takové hlavní eh, výhrady, které jsme v průběhu toho projednávání měli. My jsme to poprvé na výboru IMCO měli 28. září a tehdy já jsem na tom prvním výboru směrem ke komisi sděloval, že ten návrh je v první řadě těžko srozumitelný, má, ve, má v sobě zakomponovány aspekty, řekněme, prokorupční, protože v momentě, když Ehm, se některý úředník rozhodne zaspat a má vyplatit ehm, zakázku v řádu eh, třeba desítek, stovek milionů eur, ehm, tak se mu to prostě vyplatí. Zároveň je diskriminační, protože eh, je to záležitost, která zvýhodňuje eh, dodavatele, kteří dodávají do veřejného sektoru oproti dodavatelům, kteří si dodávají mezi sebou eh, v soukromém sektoru a hlavně si myslím, že ze strany komise nebyl dostatečně zdůvodněn. Eh, myslím si, že ten materiál, co se týče zhodnocení dopadů, nebyl úplně eh, přesvědčivý. Nicméně některé údaje lze použít, že není to problém celé Evropské unie, je to problém jenom některých, některých zemí, kdy v některých zemích opravdu ty pozdní platby Eh, jsou v řádech eh, stovek dnů, když to třeba eh, v Německu nebo v mé České republice ten problém reálně není. Já si myslím, že se nakonec určitě v rámci té směrnice zhodneme, pokud budeme respektovat jednu zásadní věc průřezově politickými kluby, a to jsou rovné podmínky. Děkuji. Protože každý respektuje řečnickou dobu, dokonce ji zkracujete. Takže dnes odpoledne nikoho nebudeme frustrovat, dáme slovo těm, kdo chtějí pohovořit během druhé části. Tady za národní parlamenty požádali o slovo Řecko a Španělsko, takže slovo přenechám panu eh, Kristosovi Protopapasovi za řecký parlament. Děkuji. Ακούγεται τώρα, ναι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω μόνο για κομμάτι... vám, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl promluvit pouze eh, ten v té části, eh, která se týká Eh, jenom tohoto tématu. Eh, samozřejmě, že na soukromé firmy může mít tato směrnice velice pozitivní vliv a nás samozřejmě eh, zajímá, je to v našem zájmu, aby se posiloval trh v tomto směru. Je to také v smyslu Small Business Act, který je dva roky starý. A je eh, samozřejmě důležité, aby eh, měly podniky zajištěnou likviditu tím, že se budou platby platit včas eh, a v tomto smyslu je tedy opožďování plateb hrozbou. Čili je skutečně nutné přijmout příslušná opatření. Opatření, která existují, se v tomto návrhu zlepšují, ale je třeba také říct jasně, Eh, proč eh, tu hovoříme o jednom procentu, eh, tam hovoříme o pěti procentech. To potom také souvisí s tím, jestli jde o veřejného dlužníka nebo soukromého, ale nám se zdá, že těch 5% to je prostě moc, je to příliš vysoké a tady je třeba něco změnit. Eh, v zásadě s duchem souhlasíme, ale je třeba skutečně podpořit trhy, podpořit malé a střední podniky eh, našimi opatřeními, ale neměli bychom to přehánět. 5% to je prostě přehnané, to je příliš mnoho a myslím, že to vytvoří více problémů, než kolik to vyřeší. Ale potom ještě dovolte, abych promluvil v druhé části. Eh, la parole... Slovo má pan Felix La Rosa Pique za Španělsko. Prezidenta, antes que nada... Mnohokrát děkuji. děkuji, paní předsedkyně. Především bych vám chtěl poblahopřát, chtěl bych poblahopřát Evropskému parlamentu a tomuto výboru k tomu, že se vám podařilo zajistit toto společné slyšení se zástupci národních parlamentů v této věci. A také bych chtěl říct, protože myslím, že jsem poslední v řadě, že bych rád popřál hodně zdaru hlavní zpravodajce paní Válerové. Já myslím, že hodně štěstí potřebovat bude, vzhledem k tomu, jak náročná je to věc z technického a právního hlediska, přestože bude mít jistě veškerou podporu administrativy parlamentu. My všichni v podstatě čekáme na to, jaký bude výsledek vaší práce. V současné době, jak už říkal kolega, máme ve španělském parlamentu řadu iniciativ, které projednáváme, abychom vyřešili problémy, které se u nás vyskytují ve vztahu k opožděným platbám. Souhlasím s tím, co říkala řada předřečníků. Zejména souhlasím s tím, co říkal stínový zpravodaj. Protože to jsou bohužel situace, které patří k naší kultuře. když je možné, že v některých zemích k takovým věcem vůbec nedochází z hlediska kulturních tradic ve vztahu k podnikům. Nicméně v Evropském parlamentu mluvíme o moderní iniciativě, která by byla praktická a která by také přispěla k naplnění všech společných cílů, to znamená zajištění růstu a zachování a vytváření co největšího počtu pracovních míst v malých a středních podnicích. A samozřejmě také eh, omezení počtu opožděných plateb. Takže v podstatě čekáme na to, s čím přijdete. Ale v podstatě to opravdu není nic příjemného, že musíme uznat, že to, co zákonodárci udělali v minulosti, nestačí, nebo to není dobré. Zvlášť, se podíváme na ten ekonomický cyklus, ve kterém se teď nacházíme. A na závěr bych řekl, že bychom se neměli zaměřovat pouze na platební lhuty, protože platí i soukromé smlouvy mezi stranami, například v zemědělství a v potravinářském sektoru dohodnuté podmínky obsahují platební lhuty. Je to součástí celého procesu vyjednávání. A to platí v celém řetězci. Až do okamžiku, kdy dojdete do samoobsluhy. A to se vám tedy chtěla říct. A také bych vás rád vyzval, abyste se zaměřili na pojistky, na ochranu. Nejde jenom o sankce. Můžeme například podpořit takse, také určité kodexy chování. A důležitý je také odkaz na organizace zástupců. A rovněž je důležité, abychom měli transparentní mechanismy. A další pojistky, které podle mě patří do této směrnice, právě souvisí s tím. Děkuji. A nyní za Evropský parlament Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že většina řečníků správně poukázala na význam malých a středních podniků. A tím bychom se měli řídit. Já jsem mluvil se spoustou malých a středních podniků v Nizozemsku. A v potravinářském průmyslu mi říkali, že jako drobní dodavatelé jsou nuceni přistoupit na platební lhůtu 90 dnů. A například v kovoprůmyslu u malých podniků platí 20 dnů a nedá se o tom vůbec vyjednávat a v jiných sektorech to může být až 6 měsíců. A oni prostě nejsou schopní jednat o těchto lhůtách, musí na ně přistoupit. A vzhledem k této situaci, a když se také podíváme na hodnocení dopadu komise, vypadá to, že oni vycházeli z potřeb trhu. Nicméně když se vezmeme tuto situaci, já nechápu, proč se komise skrývá za svobodu zavírání smluv, smluvní svobodu, protože jako podnik v podstatě nemáme svobodu, nemůžeme vyjednávat, jak bychom chtěli. A proto jsem proto, abychom rozlišovali mezi veřejným a soukromým sektorem. To by v tom návrhu mělo zůstat. A já myslím, že pro podniky by normou měla být 30-denní lhůta v platbách mezi podniky. Já si dokážu představit, že pro malé podniky, které něco prodávají, přičemž ty prodejní objemy se v průběhu roku liší, anebo pokud je o podniky, které mají problém s hotovostí, mohli bychom například ve smlouvách mezi podniky povolit nějakou výjimku. Ale to obecné pravidlo by mělo být naprosto jasné. A já nevidím vůbec žádný odkaz na podnikové závazky, na odpovědnost podniků. A já si myslím, že to by tam také mělo být. Souhlasím s tím, co bylo řečeno o nákladech na vymáhání plateb. Zajímalo by mě, jak komise dospěla k závěru, který se týká toho rozdílu mezi 40 a 70 eury a pak jsou tam ty vyšší částky, protože já tam moc velký rozdíl nevidím. Toto bychom možná měli pozměnit. Děkuji. Slovo má italský senát, pan Antonio Paravia. Mikrofon, prosím. Chiedo scusa. Grazie per l'opportunità che ci date di Děkuji za to, že můžeme sdělit zde všem eh, problémy, které eh, zaznamená naše země a upozornit vás na ty problémy, které mohou přispět potom eh, k vyřešení problému. Pokud jde o spožděné platby v Itálii a stejně jako v ostatních zemích Evropy, již delší dobu jsou platební modality příliš dlouhé při eh, obchodování mezi jednotlivými podniky. Obyčejně se hovoří o 60 až 180 dnech platební lhuty a to nemůžeme nazvat jinak než spožděná eh, platba. Když přijmete tato opatření, opatření, které se týkají eventuálních sankcí, proto, aby se platební kalendář plnil, to je jiná věc. A eh, Další záležitost to jsou ty posta, postupná opatření, která by se měla zavádět, protože ta či ona země by mohla tento účinek silně pocítit. Italské podniky například, které mají kontrakty ehm, jiné než ehm, graduální, tak počítají eh, s platební lhutou velmi dlouhou a pokud o jejich dodavatele, stejné lhuty by měly být sníženy na 60 nebo dokonce na 30 dnů, a to ze dne na den to by mohlo vyvolat eh, velké problémy. Takže vás žádám, abyste pochopili motivaci zemí, které velmi dlouho, protože to bylo spojeno s praxí ve veřejném sektoru těchto zemí, mm, měli dlouhé platební lhuty, abyste uvažovali o tom, jakým způsobem zavést eh, tato nová opatření postupně, abychom dospěli harmonizaci, po které všichni toužíme. A hovořím také jménem italských podnikatelů. Rád bych abychom porovnali situaci s dalšími zeměmi, které mají stejné normy a stejné postupy. Děkuji. Děkuji. A slovo dostane předseda hospodářského výboru litevského eh, parlamentu, pan Denius Budris, bude hovořit. Eh, kovos. Eh, dámy a pánové, návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady k boji proti prodleným platbám v obchodních stycích se týká fungování velmi důležitého sektoru, to jsou malý, malých a středních podniků, to mám zde na mysli. Je důležité si uvědomit, že tento dokument je součástí Lisabonské agendy pro růst a zaměstnanost a týká se dalších iniciativ, včetně plánu Evropské hospodářské obnovy. Pokud se týče konkrétního změnění eh, tady tohoto návrhu, eh, já bych rád tomu řekl, eh, jak se k tomu staví litevský parlament. Pokud se týče článku je dobré, kdybychom podpořili návrh předsednictví a rozlišovali eh, Například pokud jde o 1 tisíc eur dluhu, by šlo 40 euro, eh, potom nad tisíc do 10 tisíc 70 euro a od 10 do 100 tisíc by to mělo být eh, 200 eur. No a pokud se týče článku 5.5, tady navrhujeme sazbu 5, tedy 2% místo 5%. A pokud se týče článku 11, my bychom souhlasili s obdobím 12 měsíců pro realizaci této směrnice. Chtěl bych poděkovat Malcolmu Harborovi a paní Barbaře Weiler z tohoto výboru za jejich příspěvky k tomuto eh, nástroji. Děkuji. Poslední stínový řečník, pan Matteo Salvini. Grazie, prezidente. Ma... Děkuji. Paní předsedkyně. Chtěl bych se připojit k těm, kdo hovořili přede mnou. Hovořili o jednotkách ročně, které představují právě tyto spožděné platby, které e, někteří e, už konstatovali a stává se to zcela běžnou praxí, pokud jde o jednotlivé smlouvy. A pokud jde o delegaci Evropského parlamentu a naše kolegy, zdá se nám to nesnesitelné, neúnosné. A veřejný sektor by měl respektovat tyto lhuty, Možná, že v zemích, jako je Finsko nebo Švédsko, ehm, je nutné platit eh, i hned a není nutné se obrátit na ehm, soudy. A platí to i pro malé střední podniky a není nikdo nucen vydírat dodavatele, aby zkrátili opakované spožděné platby. Ve soukromém eh, sektoru se to ukazuje také, eh, i tam, kde neznají monopol, stejně jako veřejný sektor. Takže v Itálii konstatujeme, že veřejný sektor eh, je proti soukromému sektoru, který eh, je dal dominantní a ještě méně výkonný než soukromý sektor. Slovo má nyní předseda výboru, ekonomického výboru za Rakousko. Pán Konrád Steindl má slovo. Omlouvám se za špatnou výslovnost vašeho jména. Dámy, pěkné odpoledne, dámy a pánové, Rakousko vítá eh, velice toto opatření, a to zejména v hospodářských obtížných časech, eh, kdy malé a střední podniky eh, stále tíže bojují s tím, jak si zajistit likviditu pro malé a střední podniky. Bohužel není možné si eh, dovolit takovou toleranci jako dříve a proto eh, jsme rádi, že se zde přistupuje k opatřením, které se které chtějí bojovat proti spoždění padeb. Je třeba říci, že zejména exportně orientované podniky eh, mají velké potíže s tím, aby, a to je zejména pokud se týče exportu dřevěných produktů a dřeva. Eh, tam máme eh, platební lhůty tříměsíční a někdy i delší a domníváme se, že je tedy důležité, aby eh, zde platili pevné mezinárodní evropské normy. Dále se to také týká malých a středních podniků v automobilovém průmyslu aby se shodli na platbách s výrobci automobilů, eh, kteří eh, respektive bude to pro ně do budoucna ještě důležitější než v minulosti, eh, protože je třeba říci, že současná úprava pro malé a střední podniky v obchodu s náhradními díly a podobně zde tedy, jak jsem řekl, tato úprava končí a tím se posiluje velmi eh, už teď velká závislost na eh, výrobcích automobilů. Děkuji. Já vám také děkuji. A nyní eh, znovu čtyři žádosti za Evropský parlament. Skončili jsme s národními parlamenty, čtyři dámy. Kora Sabí, paní Rojtová, paní Komy a paní Gevart. Čili dvě minuty každá z vás. Paní Korat, máte slovo. Merci, že pas demandé la parole. Já jsem nežádala o slovo, děkuji. Aha. Paní Rojtová, vy jste o slovo požádala? Děkuji, paní předsedající. Ani nepotřebuji dvě minuty. Já se také domnívám, že ty opožděné platby deformují e, náš vnitřní trh a věřím, že zvýšení sankcí, a myslím si, že nejde o refundaci nákladů, ale o zavedení sankcí, a já s tím souhlasím, a také zjednodušení vyúčtování těch sankcí může pomoci tento bludný kruh rozetnout. Na druhou stranu mám řadu výhrad a připravy pozměňovací návrhy. Chci se dotknout tří věcí. Za prvé, nesouhlasím s rozlišením těch sankcí na, eh, nebo odlišností těch sazeb pro veřejný a soukromý sektor, i když rozumím tomu apelu na státní sektor. A ukážu to na konkrétním příkladu. Představte si nemocnici, která získává od eh, respektive která svým dlužníkům, například za praní, externí praní prádla, může účtovat třeba, řekněme, já nevím, tisíc euro, <laughs> ale sama eh, dostane eh, vlastně sankci pětinásobnou, a to přesto, že ona je vlastně závislá na těch příjmech, za které ona eh, vlastně může naučtovat pětkrát menší sankci. Takže to není logické a jedná se o veřejnou službu a jistě si přejeme, aby, aby služby byly poskytovány. Eh, takže tím bychom spojením samozřejmě na ten sektor veřejný a soukromý bychom i vyřešili tu tady správně tedy napadnutou výši 5%. Eh, také teda si nemyslím, že je moc rozumné eh, zrušit tu pěti eurovou hranici. Spíše bych po těch deseti letech ji zvýšila na 10 euro nebo na 7 alespoň. Myslím si také, že bychom měli řešit režim sankcí za kumulativní platby. A pak bych chtěla jenom něco říct z pohledu spotřebitele nebo koncového uživatele. E, to pozdržení platby za fakturu je jediným účinným nástrojem, jak přimět někdy dodavatele, aby opravil svou ne vždy kvalitní práci, například za špatně odvedenou e, opravu parket. Takže buďme obezřetní a znamená to pro nás ještě hodně práce na této směrnici. Děkuji. Merci. Děkuji. Slovo má Laura Komi. Děkuji. Ráda bych eh, poblahopřála eh, všem zpravodajům, protože jde o velmi složité téma a umožňujeme nám zjistit, jaké rozdíly existují mezi členskými státy. Ekonomická krize omezuje investiční schopnosti a na druhé straně se zvyšuje zadluženost střednědobá i dlouhodobá. Takže ty nejpostiženější podniky, to konstatujeme každý den, jsou e, většinou malé podniky, které mají nejmenší možnost přístupu k úvěrům. Já se domnívám, že Eh, to, tyto opožděné platby by měly být stále zkracovány a to by nám umožnilo v budoucnu mít bezpečnější investice v okamžiku, kdy je jisté, že se ty úvěry nějakým způsobem vrátí. Měli bychom dělat rozdíl mezi veřejným a soukromým sektorem. V Itálii eh, stát poskytuje ty základní služby, které stojí daleko více a vytváří to také větší poptávky. Eh, soukromý sektor je pružnější, je méně byrokratický oproti veřejnému sektoru. Pro nás je tedy důležité, abychom měli delší lhuty pro veřejné služby, především ve zdravotnictví. Itálie by se tedy mohla stát snosnější zemí, protože jsme konstatovali, že opožděné plavby, platby eh, nám dělají ty největší problémy, takže bychom mohli takto přispět ku pomoci k těm zemím, které se nechovají stejně mravně jako ostatní. Slovo má paní Gebart. Děkuji. Eh, k tématu rozlišování mezi veřejným a neveřejným, tak to řeknu ještě později něco. A tady bych chtěla zdůraznit jednu věc. Malé střední podniky jsou pro nás mimořádně důležité a my se musíme postarat také o to, aby nepřicházeli o likviditu, aby mohli nadále pracovat. Eh, v rámci sociální demokratické frakce eh, musím říci, že není dobré rozlišovat mezi malými a středními podniky na jedné straně a na druhé straně velkými, poněvadž to by mohlo vést eh, ještě k větším zmatkům. Čili pravidla by měla platit stejně pro všechny. To by bylo lepší. V článku 5.5 bych eh, chtěla říci také jménem své frakce to, že se domníváme, že Eh, toto je třeba upravit, aby to bylo smysluplnější a spravedlivější. A eh, tady souhlasím s paní Weiler, to, co řekla v úvodu. A také musíme eh, rozlišovat. Ehm, myslím, že nemůžeme tedy musíme rozlišovat mezi spožděním jeden den a jeden rok. Tady skutečně by bylo lepší to odstupňovat nějakým spravedlivějším způsobem pro podniky i pro veřejné organizace. Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby žádné prodlení tady nenastávalo. Alors, la parole... Slovo má pan Pusoj. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Nacionale. Întreprinderile societății eh, kolegové, vítám zde ty, kteří jsou tady z národních parlamentů. Obchodní společnosti eh, často tady také dluží eh, veřejným eh, organizacím. No a pokud neplatí včas, tak eh, samozřejmě čelí různým sankcím. Já věřím, že veřejné organizace, pokud tedy v rámci, v rámci řešení těchto problémů, eh, že by je neměli potom trestat rušením smluv. Eh, já si myslím, že pokud eh, dochází k spožením platbám, tak to vladí zejména malým a středním podnikům, které mají potíže s vyplácením svých zaměstnanců, případně s tím, aby platili své vlastní dluhy. Já myslím, že je třeba, aby byly přiměřené platební lhůty a e, pak by e, tedy prodlužování platebních lhůt nemělo přesahovat 60 dnů, to by měl být skutečně limit. Já si myslím, že potom ta trestní sazba e, pětiprocentní, že ta by skutečně měla platit už od prvního dne, ale měli bychom najít způsob, jak tuto sazbu zvyšovat, pokud toto prodlení trvá déle určitě musíme rozlišovat mezi prodlením jeden den, jeden týden nebo jeden rok. No a jinak chci říci, že eh, my eh, v EP eh, určitě přijmeme pozměňovací návrhy a je třeba brát v úvahu také země, kde mají tyto problémy, ale samozřejmě, že jsou i země, které nemají tyto problémy a bylo by dobré, kdyby ta situace se zlepšila v celé Evropě. I pour conclure cette première... A na závěr první části má slovo Hans-Peter Mayer za Evropský parlament. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Eine Überlegung. Děkuji. Dovolte jednu úvahu, dvě úvahy. Za prvé k malým a středním podnikům. O těch hovoříme a hovoříme o společném trhu. A e, pravidla e, tato nejsou ještě e, harmonizována. Když dám fakturu na 50 tisíc eur, je jedno, jestli je to pro malý střední podnik eh, peníze od soukromého nebo veřejného od eh, odběratele. On chce peníze ve stejné lhůtě. Eh, dále na vnitřním trhu máme úplně jiné mnoho, mnoho různých způsobů Eh, organizace eh, různých služeb. Třeba my máme v Německu hodně veřejných nemocnic, eh, někde jsou spíše veřejné, ale prostě nemocnice zůstává nemocnice, faktura je fakturou, okno zůstává oknem. No a pokud se týče úroku, my hovoříme o úrocích z prodlení, ale musíme uvážit, kolik musí zaplatit na úrocích malý a střední podnik, který si potřebuje od banky půjčit na přemostění, eh, pokud nemá zaplaceno včas. Eh, my bychom měli tedy vycházet eh, z vyšších úroků, tak jak jsou zakotveny v Bazileji 2 pro celý vnitřní trh. Čili já myslím, že bychom neměli vycházet z, ú, z úroků Eh, pro sprodlení, ale možná bychom měli místo toho uvažovat paušálu. Děkuji za prvou část. Myslím si, že všichni měli čas vyjádřit, respektovali jste řečnickou dobu, děkuji vám za to a ty, kdo budou hovořit v druhé části, budou mít několik minut navíc. A slovo má pan předseda výboru, Malcolm, máš slovo. Děkuji. Děkuji eh, za to, jak se, jste se elegantně ujala předsedáním té první části. Myslím, že jsme odvedli velkou část práce. Eh, já bych to s dovolením eh, shrnul my jsme, my jsme to trošku rozdělili, protože, jak víte, eh, je tady největší novinka článek 5, což eh, je to rozlišení mezi veřejnými a soukromými hráči. Já vím, že mnoho z vás by se rádo vyjádřil právě k tomu. A já zde mám eh, několik řečníků přihlášených z náří Parlamentu. Pan Libero, pan Ahen, paní Boldy, paní Hügel, pan, pan, pan Barnes a pan Kubera. A ještě se mohou přihlásit další. Takže e, můžete, ano, pan proto papa se také chce přihlásit. A samozřejmě ten e, seznam řečníků je zatím otevřený a také pro kolegy z Evropského parlamentu paní Gepardová a další. Čili e, pokud chcete promluvit, dejte nám ještě e, znamení. Ano, vy, víte, jak se to tady dělá. Takže jako první pan Ribeiro na dvě minuty. Senhor Presidente, cumprimentos do Parlamento Português à Comissão IMCO e aos representantes. Pane předsedo, děkujeme výboru Evropského parlamentu. Portugalský parlament souhlasí s tím, že toto je velice důležitá otázka. Nicméně myslíme si, že potřebujeme v přiměřené době dosáhnout vyváženého eh, řešení, které by nepodkopávalo likviditu podniků. Nesouhlasíme s rozlišováním mezi veřejnými a soukromými subjekty, protože veřejné subjekty, i když zaplatí pozdě, opravdu zaplatí. A vzhledem k současnému stavu ekonomiky, kdy se dostáváme z krize, a kdy se každý svěřil do rukou státu, aby ho dostal ven z této šlamastiky, může být opravdu obtížné konsolidovat veřejné účty udržitelným způsobem. Například pětiprocentní úroková sazba, která by platila pro veřejné orgány v Portugalsku, by znamenala milion eur pro farmaceutický průmysl. Musíme chránit zájmy vedení a institucí ve veřejném i soukromém sektoru, ale současně se musí změnit jejich chování. Potřebujeme tresty, které nejsou finanční, zejména pro veřejné orgány, aby vlády mohly něco udělat rychleji. Mohou například probíhat audity veřejné zprávy, je možné zveřejňovat dluhy na veřejných stránkách poté, co nastane určité spoždění a tak dále. V Portugalsku teď taková opatření zvažujeme. Jedním z nich je například eh, program pro mimořádný státní dluh a vede to k výsledkům. Na konci roku 2007 jsme měli průměrnou platební lhutu 89 dnů a na konci loňského roku to bylo 70 dnů. Děkuji. Děkujeme za tyto velice praktické návrhy i zkušenosti. O to nám právě na takovýchto setkáních jde. Jako další je pan Eihen z Irska. Pane předsedo, vážení poslanci, především bych chtěla využít této příležitosti a poděkovat vám, že jste zajistili toto slyšení, abychom projednali toto důležité téma. Samozřejmě, Nová verze této směrnice o boji proti opožděným platbám představuje ústřední prvek aktu o malém podnikání komise. A Irsko chce rozhodně udržet síť malých a středních podniků a podpořit ji. Vítáme v zásadě každé opatření, které má posílit finanční rámec, ve kterém fungují malé a střední podniky. Souhlasíme s tím, že je důležité zachovat kapitálové toky a vylepšit likviditu v sektoru malých a středních podniků. A proto plně souhlasíme s koncepcí včasných plateb, kterou by se to poměřovalo. A chceme podpořit vyšší standardy ve finančních e, transakcích. I těch, které se týkají veřejných orgánů. Irská vláda postupuje proaktivně, snaží se podpořit opatření, která napomáhají včasným platbám pro dodavatele a partnery vládních orgánů. V roce 2009 naše ministerstvo zavedlo iniciativu, ve které se zavázalo platit dodavatelům do 15 kalendářních dní od obdržení faktury. Toto opatření se uplatňovalo na administrativním základě a výsledky, které ministr v prosinci zveřejnil, byly skutečně pozitivní. Z hlediska hodnoty 99 bylo uhrazeno do 15 dnů a 90, pardon, 95 a 97 v tomto období, což představuje téměř 2 miliardy eur, bylo placeno do 30 dnů. Jak čísla ukazují, vidíme, že ústřední vláda je na tom dobře a opravdu se snaží napomáhat tomu, aby dodavatelé dostávali zaplaceno včas. A dosahujeme tím značného pokroku a myslíme si, že kompenzace navíc ve výši 5%, navíc eh, k úroku spoždění a kompenzace nákladů na vymáhání jsou nepoměrné. A na závěr chci poděkovat za organizaci tohoto slyšení, které umožní výměnu názorů na toto důležité téma. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji vám, pana Herne. A i teď eh, my tady máme další řečníky. Eh, jo, další první paní Gebhardt, potom paní Bolde a potom paní Hagel. Takže není paní Gebhardt. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že je dobré, že my eh, tady máme, absolvujeme tuto debatu s představiteli národních parlamentů, protože Eh, to je velice důležité, abychom to tady zhrnuli. My totiž nechceme eh, jak si tady eh, legislovat přes hlavy národních států. Pokud se týče toho rozlišení mezi veřejnými a soukromými podniky, myslím, že nám to činí velmi velké potíže. A nerozumíme příliš dobře tomu, proč tady má existovat diskriminace ve prospěch veřejných, eh, tedy ve, eh, diskriminace veřejných podniků. Tomu skutečně nerozumíme. A pan Majer má pravdu v tom, co řekl před chvílí. Eh, na společném trhu, který zde máme, tady jde také o obchodování na národním a také mezinárodním poli, ale my máme řadu podniků, které jsou eh, soukromé a jak tam eh, se to bude de facto dělat. My vlastně máme i smíšené podniky eh, veřejno, veřejné a soukromé a tady budeme těžko rozlišovat, čili a čím více budeme tady zavádět různých možností rozlišování, tak tím to bude nepřehlednější. Čili já tedy za svou frakci říkám, že taková ta diskriminace by byla skutečně velice problematická a z tohoto důvodu ji odmítáme. Děkuji vám nyní paní Boldy. Paní Boldy. Eh, Děkuji, pane předsedo. Velice příznivě jsme přijali návrh revize této směrnice o opožděných platbách, ale za v italském senátu proběhla diskuze, která odráží určité pochybnosti, pokud jde o tento návrh směrnice. Pokud jde o lhuty, které jsou poskytnuty eh, veřejným eh, orgánům, které se 30 denní lhuta se nám zdá být velice krátká, bylo by to vhodnější prodloužit na 60 dní, aby se to také mohlo respektovat. Ale mm, veřejné Orgány by měly respektovat principy, které jsou eh, jiné než v soukromých podnicích, protože eh, je důležité se ke společnosti chovat eh, tak, jak to vlastně soukromé podniky udělat nemohou nebo neumějí. A takže potřebujeme zajistit vnitřní stabilitu. Tady se po nás chce dvojí požadavek plaťte své závazky, ale nepřekračujte výdaje, protože jinak narušíte pak stability. A pokud jde o naši, naši veřejnou zprávu, tak to je velký problém. A pětiprocentní sankce, ten paušál, se nám nelíbí, protože se mi zdá, že jde o normu, která má trestající efekt, stající funkci a nejde o sankci, která by um, byla kompenzační a to, tak by to mělo být. Pokud jde o naše občanské právo, a myslím si, že to také platí pro um, občanské právo i jiných členských států, tak pro naše občanské právo to není akceptovatelné. A navíc se domníváme, že bychom mohli pomýšlet na jiné systémy abychom aplikovali sankce, které by byly proporčnější a pružnější. Děkuji. Děkuji, paní Volde. A nyní paní Hegel, poté pan Šváb. Takže paní Hegel. Eh, pane předsedo, děkuji a děkuji, že mi dáváte slovo ještě jednou ve druhém kole. Eh, také bych chtěla se Eh, zastat toho, abychom nerozlišovali mezi veřejnými a soukromými firmami. Eh, proč? Eh, zásadní úvaha je taková, že základním principem společného trhu evropského práva je rovnost a kdykoliv začneme dělat rozdíly, tak toho porušujeme a já myslím, že jsou tedy důvody, abychom zůstali u rovnosti. To, co se tady zatím eh, řeklo ve prospěch eh, této diskriminace, je nedostatečné. Jestli je pravda, že veřejné instituce musí být příkladem, ale jestliže mm, pan Kreuzmann si mi říká, že eh, z 90% se platí včas a hovoříme pouze o 10%, tak já si myslím, že to není dostatečný důvod pro to, abychom takto trestali veřejnou zprávu eh, ve srovnání se soukromým sektorem. To bychom museli mít lepší důvody pro to. A navíc také musíme uvažovat o imidži státu jakožto zákazníkovi a tomu řekla paní Rühle, eh, velice, nebo mnohem lepší by bylo eh, dávat jakési pozitivní pobídky, mm, než eh, takto trestat, mm, tak aby se zvýšila atraktivita státu jako odběratele. Dále se tady hodně mluvilo o tom, že je velice těžké pro podniky, zejména malé a střední, dostat od veřejných orgánů spožděné platby, a že pokud si by někdo byl příliš e, e, pokud by příliš se vehementně snažil osvobodit své peníze, tak by mohl také přijít o své zakázky. E, já si myslím, že úplně stejná situace je vůči velkým odběratelům, čili opět tady nevidím toto důvod, jako že by se měl rozlišovat. A ještě poslední věc k tomu, co řekla paní zpravodajka. Já si myslím, že zvláště v dobách finanční a hospodářské krize eh, je těžší i pro veřejné instituce eh, získat eh, úvěry. Takže opravdu toto rozlišení není spravedlivé, není právněné. Děkuji vám, paní Högel, ještě pan Šváb, poté Lord Bernis a poté pan Kubera. Takže není pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Eh, výměna, tedy tato debata k tomuto tématu je pro mě mimořádně zajímavá, zajímavé příspěvky tady zazněly a já myslím, že více méně se ubíráme stejným směrem, jak to vidí eh, paní zpravodajka, také naše stínová zpravodajka EPP, paní Hanzlík. Eh, musím říci, že komise Eh, nepřeložila tento návrh proto, aby si rozhněvala veřejné organizace, nýbrž vycházela z konkrétních čísel, eh, která ukazují o tom, že platební morálka veřejného sektoru je velmi špatná. Čili my tady chceme říci, dát najevo veřejným organizacím, že prostě je třeba platit včas. Eh, na druhé straně to, že budeme přistupovat odlišným způsobem, ne diskriminačně, odlišným způsobem ke veřejnému sektoru, eh, tak to je třeba, poněvadž eh, eh, respektive to by mohlo vést k velkým deformacím na společném trhu. Jaké by mohly být na jedné straně pozitivní pobídky pro veřejné instituce, aby platili včas, a na druhé straně, pokud by tady byla eh, diskriminace, eh, tak eh, bychom de facto podobná pravidla, jako je třeba kratší platební lhuty a podobně. To bychom potom mohli zavést také pro soukromé firmy. Podle komisaře Ferhojgena se týká asi o 80 miliard eur ročně, tedy splaštěné platby a kterými trpí zejména malé a střední podniky, které nemají dostatečnou vyjednávací sílu. A nyní pan Lord Bones a poté pan Kubera a poté pan Trianta Filides. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že ano, veřejné orgány by měly platit včas, poněvadž jde o Eh, významné částky peněz, které mohou významně přispět ke kultuře včasných plateb. Ale pokud máme rozlišovat, pak eh, k tomu je třeba říct několik věcí. 30 eh, denní lhůta možná není úplně rozumná, to určitě by mohlo vést k velkým problémům, například v Velké Británii ale jelikož chceme, nebo někteří chtějí penalizovat veřejný sektor, tak eh, musí si uvědomit, že to jsou tresty, které se nakonec promítnou eh, nebo dopadnou na naše eh, daňové poplatníky, ne na nějaké organizace. To znamená, že těch 5 to je prostě trest, vůbec nějak to nebere eh, v úvahu čas, čas, po který trvá prodlení, myslím, že to není vhodné. A poslední věc, jestliže máme rozlišovat, pak bychom eh, se měli řídit tím, co tady předložila v pracovním dokumentu zpravodajka. Eh, to se týká vodovodu a dodavatelů elektřiny Eh, já, já, já nevím prostě, eh, jak je to tady s tím rozlišováním, ale já si myslím, že ve světě, kde se stále privatizuje a mnohé privátní firmy přebírají vlastně to, co byly dříve veřejné funkce, tak já myslím, že to by prostě nebylo rozumné, eh, že pokud bychom rozlišovali, takže by se prostě na ně to nevztahovalo, tak se to vztahuje na veřejné orgány. Děkuji vám. Uh, thank you, Bonus. Again, Děkuji vám. Bylo to velice praktické, to, co jste řekl. Pan Kubera, poté pan Trianta Filides a potom pan Protopapas. Takže pan Kubera, prosím. Dobrý den. <clears throat> Děkuji za slovo, pane předsedo. <clears throat> Jsem tady sice jako senátor, ale Eh, současně jsem už od roku 1994 primátorem 50 tisícového města, ve kterém naštěstí po celou tu dobu vládne pravice, takže nejenže platíme včas všechny závazky, ale nemáme žádné úvěry ani dluhy. Ani by nás nenapadlo objednat si nějaké zboží nebo nějaké služby a včas nezaplatit. Zdá se nám to přirozené a žádnou směrnici k tomu nepotřebujeme. Naopak jsme věřiteli podnikatelů, kteří nám dluží desítky milionů korun za nájmy a tyto dluhy jsou prakticky nevymahatelné. Právě proto je pro nás navrhovaný článek 5 zcela nepřijatelný, protože je diskriminační a zvýhodňuje jednu smluvní stranu. Divím se tomu, že na půdě instituce, jako je Evropská unie, která se tolik ohání bojem proti diskriminaci, může takový návrh vůbec zaznít. Kromě toho může být zdrojem obrovské korupce. Při zakázce jednoho milionu eur činí 5% penále 50 tisíc eur. To může vést k tomu, že úředník umyslně zaplatí opožděně, nechá se potrestat, v České republice zaplatí asi 3 tisíce eur, což je trojnásobek měsíčního platu, a zinkasuje provizi od dodavatele ve výši 10 tisíc eur. Docela výhodný obchod. Dalším pochybným článkem je článek 10 nebo členské státy nemají žádné nástroje k tomu, aby získali relevantní údaje od soukromých, soukromoprávních subjektů. Takže zprávy o provádění směrnice budou nepřesné a povedou k nesprávným závěrům. Z uvedeného vyplývá, že stávající směrnice je dostatečná a skutečnost, že se jí nedaří plnit, není důvodem k její novelizaci. Zejména v době krize, kdyby mohla členským státům způsobit více škody, nežli užitku. Velká očekávání přinášejí velká zklamání. Vzorec zklamání rovná se druhá mocnina očekávání, platí ve všech případech. Hlavní problém je totiž jinde. Podívejte se na členské země, jak platí, kolik dluží a jak tlačí ten problém před sebou. Děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji za eh, velice praktický příspěvek, pane Kupero. Pan Trent Filides, nyní poté pan Protopapas a pan Smulevič. Eh, děkuji, pane předsedo. Mám tady tři podmínky. Jako levice se domníváme, že Evropská unie kromě veřejných podniků musí také tlačit na velké podniky, které mají velký podíl na trhu. A to znamená, že e, často pokud ty e, mají prodlení s platbami, tak je to velký problém. Já jsem proto, aby se e, tato směrnice vztahovala také na obchody B2B. Dále politický tlak na veřejné orgány, tak aby dodržovali platební morálku, to musí být dopad, doprovozeno e, vhodnými opatřeními na úrovni celého společenství, e, tak aby členské země e, mohly také vydržet ten tlak, které na nich bude vyvíjen. Další věc. Harmonizace předpisů pro veřejné eh, orgány eh, jsou, myslím, důležité, poněvadž malé a střední podniky eh, nemají dostatečné podmínky jako partneři vůči veřejným organizacím a bylo by pro ně lepší, kdyby měli tedy lepší podmínky. Na trhu často se stává, že malé a střední podniky nemají schopnost vyjednat si příznivější podmínky vůči těm velkým a silnějším. Eh, myslím, že tomu se musíme věnovat a toto musíme řešit. Děkuji. Děkuji. A nyní pan proto Papas, eh, pan Smulevič a pan Krojcman, pan proto Papas. Όσον αφορά το θέμα των... Děkuji. Vzhledem eh, k tomu tématu eh, veřejných organizací. Eh, myslím si, že věci jako maximální eh, platební lhůta 30 dnů nebo trest 5%, tedy tato sankce plošná, že toto je příliš přísné. Kromě toho se tady nabízí otázka, jestli se tady nenarušuje princip přiměřenosti, jestliže takto výrazně chceme rozlišovat mezi veřejným a privátním sektorem. Čili potom také i eh, ty paušální částky by se měly rozlišovat mezi veřejným a privátním eh, sektorem. Já si myslím, že eh, toto bychom měli opravdu přepracovat. Pokud chceme takto rozlišovat, takto přísně rozlišovat, to asi není zcela v pořádku. To je všechno taky v neprospěch veřejných organizací a eh, myslím, že jsme v situaci, kdy víme, že eh, naše evropské ekonomiky mají různé problémy. Eh, je to vidět také třeba u nás na případu Řecka a my se skutečně pokoušíme vší silou dostat svou zemi z této těžké situace, ale myslíme si, že to je možná to jsou úvahy, jak dále rozvíjet společný trh. Myslíme si, že tato diskriminace, že to je třeba skutečně změnit. Eh, chtěl bych také poukázat na to, že zejména eh, třeba ve zdravotnictví a eh, v podobných veřejných sektorech my máme velký problém, velké problém v Řecku a za současný podmínek prostě nemůžeme zavádět takto přísné podmínky. Uh, thank you very much. Uh, now next... Mnohokrát děkuji. Jako další pan Smolevič, pan, pan Kreutzmann a pan Paska, který je posledním na seznamu z národních parlamentů, takže chci ještě prověřit, jestli nikdo další z národních parlamentů nechce hovořit v této části. Ano? Ještě někdo, dobře. Děkuji. Takže pan Smolevič. Dziękuję panie przewodniczący. Biorąc pod uwagę wiele ciekawych uwag i propozycji, które tu padło na tej sali. Dziękuję pane przewodniczący. Vyslechli jsme zajímavé příspěvky, zajímavé návrhy, ale já bych v tomto sále ještě zdůraznil dvě věci. Nejprve lhuty. 30 dnů. V případě vztahu mezi malými středními podniky a veřejným sektorem, to je vhodná eh, lhuta vzhledem ke stabilitě a eh, přístupu veřejného sektoru k finančním zdrojům včetně strukturálních fondů. Druhý bod je očkodnění za náklady při získávání plateb. To by mělo být lépe upřesněno, lépe definováno, abychom se vyhnuli jakémukoliv volnému interpretování v případě nějakého sporu, který bude řešen soudně což by mohlo ještě prodloužit eh, všechny tyto lhuty. Mechanismus by ztratil na účinnosti, pokud jde o očkodnění. Domnívám se, že musíme být velice opatrní, pokud jde o proporci těchto platek. Eh, Dva ten, kdo má spoždění e, v platbě 2-3 dny, by neměl být e, považován za stejného dlužníka jako ten, kdo má několika týden či několika měsíční prodlevu. Next will be... Další pan Kreutzmann, pan Paska a pan Ponciliuš, kterého jsme doplnili na seznam. Takže, jak už jsem říkal, ještě máme zřejmě čas pro jednoho dalšího řečníka z národních parlamentů, pokud chce někdo přispět, ale nejprve pan Kreutzmann. Pane předsedo, děkuji. Já bych chtěl eh, poukázat na to, že tato směrnice má pomoci malým a středním podnikům a když se podíváme eh, na výsledky komise, tak právě tyto podniky mají problémy. Proč rozlišovat mezi veřejným a soukromým sektorem? Prostě eh, veřejné instituce eh, mají eh, daný rozpočet, eh, dostávají pravidelně své prostředky, takže tady není žádný problém. Druhý bod, pokud chceme pomoci malým podnikům a pokud by měli mít, být na tom stejně jako veřejné instituce, no tak je to problém, poněvadž oni mají vždycky nějakou kreditní úvěrovou linku a pokud ji přečerpají, tak jsou tedy trestáni. Čili tak to je. Nikdo nikoho nenutí, aby těch 5% okamžitě uplatnil, pokud jde platba v prodlení, já nevím, jeden, dva dny já myslím, že také žádná malá firma by se takto nechovala vůči veřejné správě. A já musím říct toto. Eh, jestliže třeba v Rumunsku eh, platí eh, nemocnice se spožděním jeden rok, eh, nechci hovořit o Řecku, prostě takové problémy existují, ale právě tady jde o to, právě o to, abychom pomohli v těchto situacích malým středním podnikům. Pokud se týčí sankčním platbám, eh, také bychom skutečně mohli eh, mohli prostě uvažovat o tom, že je tady prostor pro korupci, protože 5% z milionů eur to už skutečně je velké pokušení ke korupci. Proto by eh, těch 5% mělo mít nějaký strop. Eh, jestliže eh, jde o velké a, a hlavně tady o veřejné podniky, tak tam by skutečně neměl být problém platit včas. Děkuji vám, pane Krocmane. Nyní pan Paska, poté pan Poncihuš a potom ještě paní Verheyen. Domnule președinte, permiteți-mi să vă salut și totodată să-i salut și pe reprezentanții. Pane předsedo, dovolte mi, abych pozdravil vás i ostatní zástupce národních parlamentů z členských států Evropské unie, kteří jsou zde zastoupeni, a také poslance Evropského parlamentu. A nyní k věci. Rád bych odkázal na článek 5. Platby ze strany veřejných orgánů. Příslušný výbor eh, rumunského senátu zastává názor, že bychom měli dodržet zásadu smluvní svobody. A rumunská vláda má stejný názor. Podle právních ustanovení v Rumunsku se platí v té lhůtě, která je dohodnuta ve smlouvě. A pokud žádné takové smluvní ustanovení není, platí se po dodání služeb nebo služby nebo eh, zboží. a odpovídá to také článku 1 příslušné vládní vyhlášky. Článek 5.5 směrnice stanoví pravidlo, podle které úrok z prodlení dává věřiteli nárok na 5 splatné částky. My si myslíme, že je to nepoměrná sankce. a hodí se spíše pro soukromé subjekty. Pořád ještě ovšem probíhá debata. A v rámci debaty v našem výboru jsme také měli legislativní iniciativu rumunských poslanců, a totiž provést transpozici pozměněné směrnice, ale konečné rozhodnutí bude přijato až poté, co Evropský parlament schválí novou verzi této směrnice. Děkuji. Uh, so next, uh, will be... Takže další, pan Ponciliuš, paní Verheyn a pan Žuvan. Pan Ponciliuš, doufám, že jsem vyslovil správně vaše jméno. Děkuji. Velice dobře jste mé jméno vyslovil. Někdy se to Polákům daří daleko hůře vyslovit mé jméno než vy, pane předsedo, a rád bych se tady odkázal na článek dvě Tady jsme, tady se hovoří o e, veřejných institucích. Souhlasím s tím, když jde o orgány místní zprávy. E, v Polsku platí takový zákon, který se týká těchto veřejných institucí na lokální úrovni a když někdo například organizuje veřejný Eh, veřejnou zakázku a nemůže pokrýt eh, tuto službu, tak je potrestán podle tohoto zákona. A nyní, pokud jde o eh, instituce, jako jsou nemocnice, muzea, školy, Existuje tady problém, především pokud jde o nemocnice, tam je problémem likvidita. Je to reálný problém, který tady vyvstává a je to platba, která je eh, posunuta v čase. To znamená, je, je to veřejná instituce a v tom je ten problém. A v okamžiku, kdy veřejný, veřejný orgán tento, eh, tuto smlouvu akceptuje a služba je poskytnuta, platba je posunuta v čase, někdy dojde k odložené platbě. A přidá se k tomu ještě mm, mm, posun v platbě daní mm, pro regionální orgány. A existuje tady tady jistá asymetrie v, v tom, jak se přistupuje k jednotlivým veřejným či soukromým institucím. Tato směrnice se snaží eh, zlikvidovat eh, opožděné platby a Problém je v tom, že když přijmeme to řešení 5%, nezávisle na tom, zda opoždění představuje několik dnů nebo několik měsíců, to řešení není vlastně správným řešením, protože to nevyřeší žádný problém. A hlavně ne ten problém, který se na to směrnice snaží řešit. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Tím jsme dospěli na závěr příspěvku z národních parlamentů a chtěli se vyjádřit i někteří z našich kolegů a rád bych je vyzval, aby se také přidrželi řečnické doby, protože bychom chtěli také dost času na zhrnutí ze strany zpravodajky, ale především vítám z regionálního výboru paní Verheyen, která se velice zajímá o tento aspekt naší práce ve vztahu ke směrnici o opožděných platbách a proto jí dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, eh, za možnost promluvit. Myslím, že je velice důležité, abychom brali také velice vážně to, co tady z mnoha stran zasnělo. To znamená rozlišení mezi veřejným a soukromým sektorem. Já myslím, že to je velice obtížné a já bych z hlediska regionálního výboru se vyslovila pro rovnost. Mnohé projekty, mnohé programy, eh, které Eh, realizujeme v regionech, velice silně souvisí s veřejnými zakázkami. Eh, jsou to velké objemy peněz a například u složitých stavebních projektů je velice těžké eh, proskoumat všecko během 30 dnů, takže třeba by tady byla dobrá nějaká flexibilita, aby například při dodávek materiálu eh, skutečně platilo 30 dnů, ale u složitějších dodávek 60 dnů. To by samozřejmě bylo rozumné, ale alternativa by byla také taková, eh, že bychom mohli Eh, uvažovat o slevách a srážkách, poněvadž to by mohlo zjednodušit život eh, v mnohém směru pro podniky, zejména ty malé a střední. Vítám to, že tato směrnice je chce podpořit a myslím si, že není příliš eh, rozumné rozlišovat mezi veřejnými institucemi a velkými soukromými firmami, poněvadž mnohé se také děje v partnerství privátního a veřejného sektoru. A já myslím, že my z úrovní obcí máme skutečně eh, zájem na to, abychom posilovali zejména eh, místní hospodářskou základnu, čili malé a střední podniky. Děkuji vám, paní Hein. Eh, tak ještě poslední čtyři řečníky. Potvrdím, kdo to je. Pan Živá, paní Graca Bild, pan Kožušník a pan Dion. A ještě pan, paní Živá. Mr. Um, Juvin, you're next. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Rád bych ještě zopakoval připomínku několika kolegů z Evropského parlamentu, stejně tak jako z národních parlamentů. Týká se to otázky některých výjimek, které by měly být poskytnuty nebo upraveny pro některé veřejné orgány typické určitého typu především kdo má nepřímé příjmy, takže samozřejmě tady hovořím především o nemocnicích, o nemocničních zařízeních, které často nejsou přímo placeny eh, pacientem, ale mezi orgány, to znamená pojišťovnami, což je další etapa při eh, inkasu příjmů. A když se podíváme na eh, dynamiku mm, pokladny, takže to není podrobeno stejným pravidlům jako ostatní typy podniků. Myslím si, že tady si umíme představit, jak je ten, toto téma eh, svízelné, protože tady došlo k velké fragmentaci pravidel a eh, k úpravám těchto mm, pravidel. Děkuji vám, pane předsedo. Uh, thank you, Mr. Juma. Uh, Děkuji. Další paní Koraca Bild. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já tady mluvím jako poslankyně, která ve svém dřívějším životě vedla v Itálii dvě malé společnosti, dva malé podniky. A mám velkou radost z toho, že většina našich kolegů je proto, abychom se na malé a střední podniky zaměřili. A ráda bych všem připomněla, že právě malé a střední podniky budou vytvářet pracovní místa a vyvedou nás z krize, a ne veřejný sektor. A také mám radost z toho, že kolegové souhlasí s tím, že těch 5% je příliš mnoho. Pokud je o veřejnou zprávu, Trošku mě překvapilo, že někteří kolegové říkali, že jde o to, abychom trestali nebo diskriminovali, anebo že jde dokonce o nějaký trest pro daňové poplatníky. Jde jenom o to, aby se platilo včas. A já myslím, že bychom neměli přistoupit na to, že protože v některých z našich zemí zpráva není flexibilní a je byrokratická a platí pozdě, jenom se tomu prostě pasivně přizpůsobíme. My máme také určitou povinnost na základě aktu o malém podnikání, abychom omezovali byrokracii pro malé podniky. A vymáhání úvěrů je velké administrativní břemeno pro malé a střední podniky. Takže bychom naopak, jak říkal jeden z kolegů, měli podpořit kulturu včasných plateb. A možná, že bychom měli tlačit na reformy proti veřejné byrokracii. Místo toho, abychom uvalovali další břemeno na malé podniky. Musíme být důslední, když se zaměříme na malé podniky. Nemůžeme současně přistoupit na opoždění, která působí veřejná byrokracie. Děkuji, pane předsedo. Takže poslední dva, pan Kožušník nejprve a pan, pan Dion, pan Kožušník. Děkuji, pane předsedo. Já jenom pár poznámek v rámci celé té, celé té diskuze ať je to, jak se bavíme se o směrnici, která nějakým způsobem reguluje celou, celou tu situaci, celé to prostředí. A já bych tady vznesl jenom takový řečnický dotaz, eh, kde bereme jistotu, že když zavedeme na stávající regulaci ještě větší regulaci, ehm, eh, že to bude eh, fungovat. Já si to nemyslím. Zároveň bych chtěl zdůraznit aspekt dvojího metru a v té diskuzi dneska to tady vůbec nepadlo. Ehm, protože bavíme se samozřejmě o veřejném sektoru, bavíme se o eh, soukromém sektoru, ale bavíme se také o platbách Evropské unie. V momentě, když si eh, jakákoliv municipalita nebo veřejný orgán eh, rozhodne zainvestovat infrastrukturu prostředním strukturálních fondů, tak je zakotveno, že Evropská unie zcela běžně platí do 90 dnů, takže tam ta disproporce je také, takže tam já v tom vidím také dvojí metr, ale Zase bych se vrátil možná eh, zpátky. Eh, myslím si, že je potřeba pracovat eh, s termínem rovnoprávnost a nediskriminační. Z toho důvodu ten článek 5 je problematický dle mého názoru a myslím si, že aspoň tak, jak jsem to pozoroval, že s kolegy se shodneme na tom, že by v, tom, v té směrnici být neměl. Děkuji. Ah, Děkuji panu Košušníkovi a pan Dio. Dank u wel, voorzitter. Eh, mevrouw Waarde had mij gevraagd om... Děkuji, pane předsedo. Paní Válde mě poprosila, abych zajistil, že této debaty se zúčastní i nizozemští poslanci, ale bohužel někteří mi kolegové měli dnes jiné závazky. Nás to velice zajímá protože my máme 30-denní lhutu pro platby v Nizozemsku. A nevedlo to k žádným úpadkům. Nevedlo to k úpadku žádné nemocnice. Souhlasím s kolegy, kteří říkají, že opravdu prioritou musí být malé a střední podniky. A měli bychom udělat všechno, co je v našich silách, abychom zachovali pracovní místa. A proto si myslím, že bychom se měli držet 30 dnů. V článku 5.4 máme výjimku, která umožňuje odchylku od těch 30 dnů. A tato formulace představuje takovou mezeru. Já si myslím, že by to tam být nemělo. A toto ustanovení v článku 5.4, pokud by se mělo uplatňovat ve vztazích mezi podniky a v těchto smlouvách, zřejmě by to znamenalo, že malé a střední podniky, které mají finanční problémy, anebo mají různou úroveň obratu v různém období roku, mohlo by jim to způsobit další problémy, ale já myslím, že tato výjimka by se neměla vztahovat na veřejné orgány. Mělo by to platit pouze v transakcích mezi podniky na základě té formulace v článku 5.4. A pokud je o těch 5%, já si myslím, že se tady prostě nerozlišuje mezi platbami, které jsou opožděné o jeden den, nebo o deset dnů, nebo o víc. Takže já si myslím, že bychom, dejme tomu, mohli říct, že ten úrok se bude postupně zvyšovat o 1, o 2 Já bych rád poděkoval všem, kdo přispěli do debaty, především naše hosty z národních parlamentů. Já myslím, že proběhla velice bohatá výměna názorů, dělali jsme si spoustu poznámek a já za chviličku vyzvu paní Valerovou, aby nám to shrnula a bude, vyslyšíme také krátký příspěvek z ostatních dvou výborů pro průmysl a pro právní záležitosti. Ale také jsem se říkal, že by bylo dobré, kdyby nám něco řekla paní Brinkmanová, ředitelka z Evropské komise, která má celkovou odpovědnost za návrh, který by nám předložen a ona často chodí do našeho výboru. Já vím, že se jí nepodaří reagovat na všechno, ale samozřejmě jistě se s ní můžete spojit přímo. Její jméno máte zřejmě v materiálech také ho můžete dostat od nás. Takže paní Brinkmanová, jestli mohu, dal bych vám možná maximálně pět minut, abyste se krátce zmínila o některých z těch věcí, které tady zazněly v této velice bohaté diskuzi, abychom slyšeli vaše reakci a potom přejdeme na zpravodaje a zpravodajku hlavní zprávy. Takže nejprve paní Brinkmanová. Pane předsedo, mnohokrát děkuji jménem komise za to, že jste uspořádal tuto debatu. Opravdu to na mě udělalo obrovský dojem, jak eh, analýzy, které jste zde předložili, byly bohaté a detailní jménem komise jsme se z této debaty eh, zapamatovali toto, že podporujete iniciativu komise, která se opravdu snaží vytvořit novou kulturu plateb a platebních lhůt Evropské unii. Je to základní cíl mít moderní administrativu, aby podniky a malé a střední podniky především mohly pokračovat ve svém vývoji a e, požívat jednotného trhu za stejných podmínek. Učinili jsme určité politické volby, které byly spochybněny některými řečníky a myslím si, že klíčovým okamžikem této debaty je diferencovaný přístup mezi tedy obchodními vztahy mezi podniky na straně jedné a na druhé straně mezi podniky a veřejnými orgány. Myslím si, že valná většina otázek se týkala právě tohoto aspektu celé záležitosti a my bychom vám měli předložit několik vysvětlení a ospravedlnění Vyjádřili jsme to i v dopadové studii, ale ráda bych zde ještě připomenula, že se nám zdá, že zásadní otázkou, kterou bychom měli tady vyřešit v této směrnici, v tomto nástroji regulace a harmonizace, je problém, který již byl vyjádřen malými středními podniky samotnými jako problém zásadní. Je to zásadní problém, s nimiž se střetávají v současné době. A to, že veřejné orgány jim platí se spožděním. Je to, eh, jednomyslně se k tomu prostě přiznali a měli bychom odpovídajícím způsobem zareagovat. A to je právě tento moment harmonizace, platebních lhůt. To je zcela e, nová záležitost oproti stávající směrnici a vycházeli jsme ze zkušenosti jednotlivých členských států a konstatovali jsme, že pro některé členské státy 30 dní je již pravidlo, někde méně než 30 dní a někdy věnujeme prostě těch 30 dnů a více, nebo je posvětíme. A e, chceme-li mít tento diferencovaný přístup, byl by to zcela zásadní moment do budoucna. Druhý velice důležitý aspekt 5 Jasně řečeno, musím to konstatovat, tady jsou stanoviska zcela jednotná, e, není to odpovídající, není to efektivní, potřebujeme pragmatičtější přístup a Měli bychom prostě jít k postupnému e, přístupu a domnívám se, že to bychom měli ještě promyslet a komise je připravena s vámi pracovat na této záležitosti, abychom dospěli k e, nějakému pobítkovému systému, aniž by to bylo excesivní, přehnané nebo disproporční. Také Ehm, bychom měli mít takový přístup, který by zohlednil určitou specifičnost a to se dá těžko vyřešit. Když ehm, se snažíme o harmonizaci mezi novými českými státy, musíme si na to dát velký pozor a než se pustíme do sektoriálního přístupu nebo specifického přístupu, tak bychom měli ehm, pomýšlet na důsledky. Především jsme hovořili o nemocnicích. Já si myslím, že tady to je specifická záležitost a společně bychom měli přemýšlet o přístupu, který by zohlednil tuto specifičnost. A já se domnívám, že těch 30 dnů, které mm, jsou eh, prostě měly by být harmonizovány, eh, Těch 30 dnů pro eh, veřejné, veřejnoprávní podniky. Vyslechla jsem několik eh, příslušní, několik řečníků, kteří říkali, že bychom měli nechat otevřené dveře pro některé výjimky a eh, tady bychom také měli spolupracovat. Vyslechla jsem také eh, požadavek na upřesnění definice a i tady jsme připraveni s vámi spolupracovat, abychom mohli definovat pole působnosti přesně. Děkuji vám, pane předsedo. Uh, well, thank you very much indeed. Mnohokrát děkujeme za vaši konstruktivní reakci a doufám, že budeme úspěšně pokračovat dál. A nyní zcela na závěr dám slovo dvěma autorům stanoviska, nejprve pan De Angelis z výboru pro průmysl a potom pan De Antisari. Krátce dvě minuty, aby mohli navázat na to, co se týká jejich oblastí a potom zcela na závěr dám slovo paní Weilerové. Grazie, presidente, se possibile anche meno. Děkuji, pane předsedo. S největší pozorností jsem naslouchal této diskuzi, byla velice krásná a měli jsme, vyslechli jsme tady několik stanovisek, to odpovídá eh, celé této záležitosti. Musíme zohlednit specifickou situaci každého jednotlivého členského státu, pokud je o doporučení. Tady bych nechtěl ještě hovořit o věcech, které by měly být upřesněny nebo prohloubeny. Hovořili jste o oblasti působnosti, dále lhuty pro e, státní podniky nebo pro podniky malé a střední, otázka sankcí. E, to, těch 5%, to je prostě moment, který by se měl prohloubit a měli bychom zohlednit tuto diskuzi, abychom provedli diskuzi Přáli bychom si takový návrh, který by byl vyvážený především, ale hlavně účinný. K tomu bych ještě dodal, že v rámci prohloubení a přehledání řešení nesmíme ztrácet ze zřetele cíl této směrnice. Na to nesmíme zapomenout. Proto musíme chránit malé a střední podniky a musíme jim umožnit, aby překonali ty opožděné platby. Když ten problém nevyřešíte, je, podstupujeme riziko, že vlastně eh, jim tady zazvoníme umíračkem těm podnikům. A takže bychom měli především mm, bychom se měli pustit do těch opožděných pladeb, mít směrnici, která by byla účinná, rychlá, efektivní. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tato diskuze byla nesmírně užitečná. Ukázala nám, jak si stojí řada členských států. Všem je tady jedna věc, na které se zhodneme. Tato směrnice je užitečná a je nezbytná. A myslím, že problémy malých a středních podniků jsou společné všem státům Evropské unie. Je tady jedna věc, na kterou, nebo které máme věnovat pozornost, a totiž vztahu mezi soukromými a veřejnými podniky, anebo soukromými podniky. A jak to vyvážit? V případě soukromých podniků jde o otázku smluvní svobody stran. A to je zásada všeobecně uznávaná v Evropě, takže tady musíme být opatrní. Ovšem ve většině případů se zmiňuje dominantní postavení, které mají některé podniky ve vztahu k ostatním. A já bych řekl, že by snad mělo být možné zahrnout mezi nespravedlivé platební nebo smluvní podniky tyto nesmírně dlouhé, přehnaně dlouhé platební lhůty. A to tak bývá tedy i ve vztazích mezi soukromými podniky, nejenom mezi mm, soukromými podniky a veřejnými orgány. Potřebujeme tedy spravedlivější vztahy mezi podniky. Ale musíme také zvážit to, že úroky z prodlení, tak jak se počítají teď, jsou skutečně přísnými sankcemi. Všetně vztahu mezi podniky. A pokud je o těch trestajících 5%, to, co jsme slyšeli z řady stran, abychom platili třeba dvakrát tolik Uvidíme, jak se bude debata vyvíjet. Děkuji za dodržení času a velice užitečné připomínky. A nyní dám slovo Barbaře Vélerové. Já doufám, že se jí podaří zvládnout za čtyři minuty všechno, co zvládnu má, a totiž vyvodit z toho nějaké závěry a případně nám říct, jak si ona představuje další časový plán, jak to bude postupovat dál. Prosím. Já vielen Dank. Děkuji, pane Harbre. Eh, já bych to za čtyři minuty zvládla, ale vzhledem k tomu, co tady zaznělo z mnoha příspěvků, eh, jsem si uvědomila, že jsem na jeden bod zapomněla a proto musím ještě něco říct eh, k tomu rozlišování mezi veřejným a privátním sektorem. Dobře, ale teď bych ráda nejdříve všem srdečně poděkovala zástupcům národních parlamentů i parlamentu evropského. Já jsem se na začátku trochu bála že tady budete prosazovat pouze názory svých vlastních parlamentů. Ovšem to se nestalo a je to dobře, protože eh, to vlastně zazní v radě. Zatímco tady toto naše zasedání mělo sloužit jinému cíli a toho cíle se nám podařilo dosáhnout. Zazněla tady řada zajímavých návrhů, návrhů, eh, které z časového hlediska mohu zapracovat, mohu je projednat ještě se stínovými zpravodaji, jak je tedy zapracujeme jak je přijmeme. Samozřejmě nepřijmeme úplně všechno, poněvadž tady eh, zaznělo 20 sedm návrhů z 27 členských zemí, eh, symbolicky řečeno. Nejjednodušší by samozřejmě bylo, eh, kdybych přijala litevský návrh, který je poměrně tvrdý, penále 2% v pořádku a 200 eh, euro ještě na vymáhací náklady v té nejvyšší sazbě po pokud se týče Eh, platnost eh, nebo zavedení do 12 měsíců v členských zemích, to je asi příliš krátko. Krátká lhůta, většinou eh, se to zvládá za dva roky, někdy i díl. Ale my teď nezačínáme od nuly, eh, to chci říci kolegům, kteří říkají, že to všechno je zbytečné. My totiž máme směrnici z roku 2000, která ovšem nefunguje úplně tak, jak chceme. Tam je sice zakotveno 30 dní, avšak je to bez sankce. No, ono to trochu pomohlo, ale ne úplně. Některé členské země eh, na základě tomu si přijali národní zákony, které výborně fungují v Británii, v Nizozemí, v Německu, čili skutečně tam, kde je politická vůle, tam se dá co změnit. Eh, je třeba nicméně ještě něco eh, podniknout, eh, a to je, myslím, většinové mínění, Eh, takže k tomu tolik. A já eh, ještě chci jednou eh, vysvětlit, proč si myslím, že veřejné instituce mají funkci jakéhosi vzoru. I v případě, kdybychom přijali tento zákon a kdybychom tedy měli rovné zacházení se veřejnými i soukromými firmami, Taky já bych vás tedy prosila, kdybyste debatovali doma eh, s podniky i s veřejnými institucemi, a abyste přitom měli na paměti, že veřejný sektor je na tom jinak, má jiné rámcové podmínky, má předvídatelné a víceméně stále příjmy, má rozpočtový proces, eh, podle kterého se eh, pouze zadávají zakázky, pokud v rozpočtu jsou proto vyhrazeny peníze. Eh, vždy má veřejný sektor snadnější přístup k úvěrům než privátní sektor a nemá takové likviditní problémy, jako se vyskytují eh, ve veřejné, pardon, v soukromém sektoru. Pokud se týče veřejných zakázek, eh, tady se velice silně zdůrazňuje, jak malé a střední podniky se mají tedy chovat z hlediska plateb a jestliže, nebo tam, kde eh, veřejné eh, veřejné zakázky, respektive eh, podniky, veřejné instituce platí včas, jako je tomu v Německu, ve Skandinávii, ve střední Evropě, tak tady skutečně není čeho se bát. Čili já skutečně tady vidím určitý rozdíl v pozicích, no a tak toto zdůvodňuji. A ještě bych eh, vám chtěla na závěr říci, že eh, těch 5%, eh, to už se ruší, to už tam nebude, a nicméně tam ty slevy ovšem zůstávají. Postaráme se o to, abychom měli i pozitivní pobídky, nejenom trestní, budeme chtít nesnižovat národní standardy a chceme, aby mm, výsledná podoba byla prakticky použitelná chceme pomoci malým a středním podnikům, chceme pomáhat eh, k vytváření pracovních míst a to je ta cesta. My chceme dále zůstat inovativními, poněvadž eh, ty malé střední podniky jsou daleko inovativnější, než se myslí a daleko inovativnější, než-li třeba ty velké firmy. Proto je musíme chránit, podporovat jim, pomáhat jim a to je vlastně taková lekce, kterou si dnes oznáčí, e, odnáším, že na tomto se všichni shodujeme. Děkuji. Well, I want to thank Barbara very much. Já bych chtěl mnohokrát poděkovat Barbaře za veškerou práci, za to, jak se věnuje této věci a já doufám, že všichni účastníci mají pocit, že se vám podařilo vyjádřit to, co jste vyjádřit chtěli. A já bych možná na závěr řekl, Především, že načasování těchto setkání je naprosto klíčové, pokud je o naše zapojení do spolupráce s národními parlamenty. A jak říkala Barbara Weilerová, ona teď sestavuje pozměvací návrhy, aktivně diskutujeme s komisí, dívali jsme se na její hodnocení dopadů, už jsme toho udělali hodně, ale já myslím, že toto setkání přišlo právě včas, abychom dostali tento vklad. A už jsme měli také slyšení se zúčastněnými stranami, takže si myslím, že teď už jsme připraveni, uvidíme, jestli se zpravodajce podaří dospět ke kompromisu a také k politickému závěru. Já samozřejmě doufám, že vy a vaše parlamentní výbory budou i nadále s námi ve styku, jak budeme postupovat dál, a také, že povzbudíte své kolegy ve svých výborech, aby s námi také byli v kontaktu. Já vím, že komise vás vyzvala, abyste poslali připomínky k tomuto návrhu a řada z vás to udělala. My bychom také uvítali kopie těchto připomínek – My už něco máme, ale nedostáváme to vždycky přímo. Jsme vždycky rádi, když dostaneme vaše příspěvky a můžeme je také předat zpravodajce. A také bychom uvítali vaše připomínky k tomuto zasedání. Pokud chcete, můžete se s námi spojit, říct nám, co by se dalo vylepšit. Protože my to vidíme jako nepostradatelnou součást naší práce. A v krátké době plánujeme další z takovýchto setkání v rámci revize vzájemného uznávání profesních kvalifikací. Někoho z vás to možná bude zajímat. A zcela na závěr bych vám připomněl, že celé toto zasedání se vysílalo na internetu a tento záznam bude také na webových stránkách parlamentu. Pokud máte webové stránky, budeme mít velkou radost, když své příspěvky v Evropském parlamentu vystřihnete z tohoto záznamu, uvedete je na svých webových stránkách, odkážete na naši práci a ukážete, jak spolupracujeme, protože myslím, že to bude dobré i pro občany, aby viděli toto dvojí zapojení. To patří k tomu, co děláme. A chtěl bych především poděkovat našim hostům za to, že mezi nás dnes přišli, Chci jim poděkovat za vynikající příspěvky a doufám, že budeme mít příležitost znovu spolupracovat v blízké budoucnosti a především děkuji tlumočníkům za tuto první část zasedání. Nyní budeme mít krátkou přestávku a začneme znovu o půl šesté zahájíme webovou konferenci s Národním zhromážděním o právech spotřebitelů. Ale všichni naši kolegové z národních parlamentů samozřejmě mohou zůstat, pokud budou chtít pozorovat, ale bohužel se nemohou zúčastnit. Ještě jednou děkujeme, že jste přišli. Uh, Dámy a pánové, rádi bychom zahájili konferenci s francouzským národním zhromážděním přesně v 5.30. Vidím, že už jsme online. Vidím naše kolegy v národním zhromáždění a rád bych vás tady požádal, abyste místnost opustili v tichosti, abychom mohli začít. the. Um... Okay, could I ask uh, all colleagues who are all our team here are going... Rád bych požádal všechny kolegy, kteří se chtějí účastnit, aby zaujali místa, protože jsme připraveni. Ano, máme tady někoho na mikrofonu, máme seznam řečníků. Mohli byste si prosím povídat venku? Dobře. Good, I think we are, are we uh, receiving each other? Dobře, slyšíme se. Slyšíme se z Paříží. Ano, já vás slyším. Dobré odpoledne. On y va? Půjdeme na to? Malcolm, on y va? Malcolme, půjdeme na to? Hmm? On y va? On y va, monsieur le président. Ano, půjdeme na to, pane předsedo. Dobře, takže. Vážený Malcolm Harbore, především jménem výboru pro evropské záležitosti chci přivítat naše kolegy z výboru IMCO Evropského parlamentu, a především předsedu. A rád bych vám popřál všechno nejlepší do roku 2010. Jsem vděčný výboru pro vnitřní trh, že zorganizoval tuto akci. Je to vůbec první společné setkání s výborem IMCO a Národním parlamentním výborem k návrhu směrnice, která se projednává, a to přes videokonferenci. Této iniciativy jsme se chopili ze dvou důvodů. Je to především proto, abychom zajistili lepší dialog mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty v kontextu nové Lisabonské smlouvy. A to nejenom proto, abychom hovořili o subsidiaritě a proporcionalitě, ale také proto, abychom mluvili o obsahu tohoto textu. A za druhé je to důležitý text, který využíváme k tomu, abychom zahájili tato společná setkání, protože tento návrh směrnice představuje důležitou část posílení práv spotřebitelů. Já vím, že se s ním pojí naděje i kritika, a o tom budeme hovořit, ale nyní vám předám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěl ocenit vaši iniciativu, protože vy jste nás požádali o tuto konferenci. Já vím, že jste nám psali už v říjnu a nějakou dobu nám trvalo, než jsme to dali dohromady. Nicméně přikládáme tomu velký význam a já jsem si jistý, že technologie nám dnes bude dobře sloužit, protože teď už platí Lisabonská smlouva a vztahy s národními parlamenty jsou opravdu důležité. Hodně nám na nich záleží. A my z naší strany, myslím, jsme vůbec první výbor, který něco takového dělá. Takže je to vlastně historický okamžik ve vztazích mezi námi a Národním shromážděním Francie. Jak víte, nacházíme se v klíčové fázi ve vztahu k tomuto návrhu. Vyslechneme si našeho zpravodaje, vašeho zpravodaje, náš zpravodaj, pan Šváb se vyjádří spolu se stínovými zpravodaji ostatních politických skupin. Oni připravují naše stanovisko a proto právě včas uslyšíme váš náhled na tuto věc a jsme velice rádi, že je to možné, že si můžeme vyslechnout zástupce obou stran a že pak může proběhnout debata. Máme pouze hodinu. Já vím, že na naší straně jsme si pečlivě naplánovali řečnickou dobu. Doufám, že je to tak i na vaší straně. A vaše zpravodajka paní Karl Manli nám teď sdělí svůj názor. Merci, monsieur le président, monsieur le président, monsieur le Pane předsedo, pane zpravodaj, vážení kolegové. Dříve než se zmíním o základu celého tématu, ráda bych ještě doplnila naši organizaci diskuze s panem Švábem jsme o tom hovořili po telefonu. V tomto stádiu bychom si nepřáli řešit tento text detailněji a chtěli bychom řešit technické otázky především. Šíře toho textu a složitost toho textu je taková, že by mi hodina nestačila. I my jsme se rozhodli v Národním schromážděním, rada bych to připomenula, postupovat eh, postupně. První sdělení z roku 2009, potom zpráva v listopadu minulého roku a pak jsme později stanovili naše, upřesnili naše stanovisko. Je tady jeden hlavní moment, o něm jsme se zmínili, a to je sdělení z 5. května s pěti momenty, především eh, cílená harmonizace, velká pružnost ve prospěch členských států ve smyslu principu subsidiarity, a, a zvýšená pozornost vůči mm, spotřebiteli. Potom v listopadu jsme to stvrdili, tyto etapy, a ještě jsme ty jednotlivé momenty rozvinuli. Ráda bych připomenula, že cílem je skorigovat dvě hlavní chyby navrhovaného textu. Nejprve nedostatek jasnosti a přesnosti, která vedla k nejasnostem a k jisté právní nejistotě a také se nám vadila mechanická aplikace principu plné harmonizace což vede k nepostačující míře ochrany spotřebitele, což vypadá paradoxně. Měli jsme příležitost vyměňovat text, který předkládá eh, maximální harmonizaci, vlastně poskytuje minimální ochranu a vedlo by to k regresi oproti současným pravidlům v EU. A eh, je tady příležitost posílení, eh, byla tady možnost posílit ochranu spotřebitele, ale nebylo tomu tak. Takže eh, dále chceme podpořit každý své národní právo a specificky například se hovoří o prodeji na dálku a našemu systému záruky a to vše bylo předloženo v písemné zprávě takovéto, takováto nivelizace ze spora není akceptovatelná. Francie se k tomu vyjadřuje jednomysl, jednomyslně. A pokud je o celý text, nesmíme přecenit problémy přeshraničního obchodu, je to jenom 7%, a překážky v tohoto typu obchodu jsou právní. Je tady jazyk, také vzdálenost, je tady velká vzdálenost k překonání, telefonické náklady a abychom text mohli zlepšit a dospěli k nějakému pravidlu a vyváženému textu, musíme zachovat některé hlavní principy. Ráda bych je připomenula eh, zaměřit se na vysokou míru ochrany spotřebitele, jak s tím počítá smlouva, od, podle principu subsidiarity a proporcionality a zachovat eh, ty potřeby, které má členský stát, které by měl upřes, který by měl aplikovat pro ochranu spotřebitele a na druhé straně bychom měli aplikovat maximální harmonizaci cíleně, u těch u ustanovení, kde to je nutné, tady bychom měli prokazovat určitý pragmatismus, ujasnit eh, oblast působnosti budoucí směrnice a to jak oproti ostatním textům EU, stejně tak eh, vůči eh, národnímu právu a měli bychom zjistit, jak by měl vypadat příští text. Eh, jemná definice, která byla aplikovatelná pro nás všechny členské státy, ale tyto členské státy by měly mít možnost rozšiřovat ochranu i na další typy do eh, další kategorie nejenom spotřebitele, spotřebitele, třeba z různé spolky, jako ve Francii. Dále informace obecného typu, které by měly být upřesněny na transakce a vnitřní trh. Dále to, co se týká e, smluv na dálku a e, e, specifických informací, ty by měly být podpořeny, aby byly efektivní a aby poskytovaly maximální ochranu dále specifická ustanovení pro záruku majetku. Tady Tady bychom měli zajistit trvalost specifických mechanismů a pokud jde o abuzivní doložku, zdá se mi, že to je mm, sice upraveno komitologií, ale navrhujeme společný seznam pro celou Evropu, která by byla aplikovatelná v jednotlivých členských států a jako doplněk celého tohoto seznamu. Eh, budeme mít ještě příležitost eh, někdy se k tomu vrátit, měli bychom uvažovat o dopadových studiích, které vyžadují jednotlivé eh, asociace spotřebitelů. Můžeme uvažovat i úvaze o právu duševního vlastnictví a dalším. Děkuji. Well, thank you very much for... Mnohokrát děkujeme paní Karamanli a nyní předám slovo našemu zpravodaji, pane Andrásu Švábovi na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Dovolte nejprve, abych vyjádřil, s jakou radostí tady setkávám, se setkávám s některými kolegy. Podle seznamu, který nám předložil pan předseda, tady je několik eh, přátel eh, z mého obvodu, z francouzsko-německého eh, příhraničí. Chtěl bych říci, že celá řada obav, eh, kterou tady vyjádřila paní Karamandy z francouzského výboru, eh, že eh, se jimi také zabýváme, jsou totiž obavy, které vyjádřuje nejenom francouzský parlament, <clears throat> ale také my jsme se rozhodli, že proces zpracovávání této směrnice, za který zodpovídám zde já, že tomto procesu eh, se budou účastnit eh, velice intenzivně národní parlamenty, pokud se to budou přát. Nicméně je pravda, že společný trh, že na něm stále ještě existuje řada překážek. My tímto nemáme ambici dosáhnout eh, dokonalého trhu, ale myslíme si, že těch 7%, o kterých hovořila paní Karamandis, že to je docela reálný cíl. Z návrhu komise a také z podkladu Eurobarometru se ukazuje, že existuje právně nejistota, kterou má tato směrnice pomoci vyřešit a že e, jsou zde překážky provádění plateb v přeshraničním obchodě. To znamená, že my chceme tímto mimo jiné zlepšit přeshraniční obchodování a tím pádem e, je to skutečně e, velká priorita. Eh, společný trh a ochrana spotřebitelů to jsou dvě strany jedné mince a proto chceme tento návrh komise eh, přepracovat tak, aby byly splněny následující podmínky. Za prvé, zdokonalení přeshraniční nabídky zboží a služeb, za druhé zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů eh, v jiných členských zemích a také zohlednění flexibility vnitrostátních právních řádů tak, aby aktuální problémy, které se vyskytnou pouze v několika členských zemích, aby se podařilo je rychle vyřešit. Znamená to ovšem, že přesto bychom chtěli určité oblasti tohoto práva vyřešit definitivně a chceme samozřejmě k tomu použít posouzení dopadů této metody. Problémy, které zde shledáváte, které vyvstanou v souvislosti s francouzským právem, tak bylo by dobré, kdybychom tyto problémy prodiskutovali spolu, tyto specificky francouzské problémy. Eh, samozřejmě, že já jako zpravodaj se budu zajímat o francouzské problémy nejenom jako zpravodaj, ale, nebo nejenom tady přes televizi, ale také osobně. Já jsem eh, v Paříži Eh, kdysi studoval, takže je to můj zájem. Ale musím říct, že budeme zde mít podněty od 27 členských zemí a výsledkem by mělo být to, aby spotřebitelé byli spokojeni, podniky v 27 byly spokojeny. No a já myslím, že to je to hlavní, co jsem chtěl říct tady kolegům z výboru pro vnitřní obchod. Eh, Ček. Mnohokrát děkuji, děkuji pane Švábe. Pane předsedo Lekije, mohu si jenom prověřit, jestli nás dobře slyšíte, než přijdeme na stínové zpravodaje, je všechno v pořádku? 5 sur 5, pas de problème. 5 z 5, vůbec není problém. Dobře, výborně, takže technologie funguje velmi dobře dnes. Dobře, takže přistoupíme k příspěvkům od stínových zpravodajů z jednotlivých politických skupin z naší strany. Každý budete mít minutu a půl na svůj příspěvek a pak si vyslechneme vaši stranu a váš tým. Takže nejprve paní Evelyn Gebhardt, stínová zpravodajka a také koordinátorka za skupinu SAD. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice šťastná, že se tady setkávám s některými poslanci, které znám ze své práce na směrnici služby a bývalí také bývalé členy ze své politické skupiny. Je to velice příjemné při této práci. Teď se vracím do Němčiny, že budu hovořit o směrnici. Vážení kolegové, naše frakce se velice intenzivně zabývala touto směrnicí a máme s ní velké problémy. De facto je to reflexe toho, co řekla paní Karamanis. Problémy nám činí to uvažované plné harmonizování, eh, které odebírá různá práva, eh, která existují v různých členských zemích a eh, v těch členských zemích se to vyvíjelo různými způsoby, takže tato úplná harmonizace to je něco, co prostě nemůžeme chtít od našich občanů, to nemůžeme akceptovat. Proto tedy naše frakce už v rezoluci zcela jasně řekla, eh, že chceme k tomu přistupovat flexibilně. To znamená eh, najít oblasti, kde je možná harmonizace, to je nejlepší cesta, ale také umožnit členským zemím, aby si ponechali vlastní předpisy, které třeba jdou dále a možná, aby i zaváděli nové. Nevládní organizace, eh, organizace organizující se v ochraně spotřebitelů, Eh, ty jsou velice flexibilní a eh, ty eh, jsou schopny mm, díky svého know-how dále rozvíjet ochranu spotřebitelů. A to znamená, že my mm, nemůžeme souhlasit s absolutní harmonizací, musíme trvat na určité flexibilitě. už jsem vyčerpala čas, je mi to líto, ale je to složité téma, takže držet se času je obtížné. Mnohokrát děkuji, paní Gabartová. A nyní pan Robert Rošfor, stínový zpravodaj za skupinu ALDE. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, francouzi v Paříži a tady v Bruselu ze všech zemí EU. Je tady jedna jasná věc. Tato směrnice se nemůže projevit jako snížení ochrany právy spotřeb, práv spotřebitelů a nejenom ve Francii, prostě v Německu, všude, ve všech zemích. opravdu se domníváme, že zdynamizovat vnitřní trh eh, se také dá propojit s vysokou ochranou spotřebitele a také s jeho vysokou důvěrou a aby, byl, aby mohl být v, důvě, v důvěryhodném postavení, musí být dobře chráněn a nesmí to být ničím narušeno. Buďme Eh, upřímní a jasní. Dnes se musíme domnívat, že přeshraniční obchod není příliš závažný, ale za pět let, za deset let v budoucnu bude ten obchod zaujímat daleko větší místo a tento eh, obchod na dálku i přes internet. Proto to musíme upřesnit už dnes. Eh, proto tady máme jednu výhodu. Den, kdy se dohodne, v den, kdy se dohodneme o určitých společných věcech, bude možné je rozšiřovat mezi všemi spotřebiteli a bude to usnadněno tím, že některé věci budou řečeny stejně ve všech zemích EU za podmínky, že budeme eh, v souladu s tím, co jsem řekl před chvílí, musíme chránit spotřebitele a nesmí to být ustoupení od jeho práv. Harmonizace musí být pravděpodobně maximálně, pokud jde o definice, to je kapitola číslo jedna, kapitola tři také, pokud jde o všechno, eh, co se týče prodeje a pokud jde o ten zbytek. Tady nejsme schopni zkompetabilnit eh, vše, všechny země Evropské unie a celý eh, Evrop, komunitární rámec. Tady se vracím k té maximální formulaci, která by měla být také zacílena přesně. Uh, merci, Děkuji, pane Děkuji. Mm, A nyní za zelené stínová zpravodajka paní Emily Turunenová. Mnohokrát děkuji. Východiskem skupiny zelených, kdy jsme pracovali na této směrnici, bylo to, že se jedná o směrnici o právech spotřebitelů. Možná je to banální, ale stojí za to si to připomenout. Jádrem celé této činnosti jsou spotřebitelé. Já myslím, že toto někdy ztrácíme ze zřetele. My ve skupině zelených tento návrh na posílení důvěry spotřebitelů ve vnitřní trh bereme vážně. Musíme vylepšit legislativu Evropské unie a proto se musíme dívat ku předu v tomto procesu, ale musíme také zohlednit to, co už jsme udělali a co hraje konstruktivní úlohu. Ovšem, Některé věci také kritizujeme. Myslíme si, že některé věci se musí vylepšit, než budeme schopni tento návrh plně podpořit. Domníváme se, že by byla chyba, kdybychom měli mechanickou úplnou harmonizaci u této směrnice. To je klíčový bod. A má to čtyři důvody, které bych ráda zmínila. Za prvé, vytváří to velkou právní nejistotu. To je jeden z důsledků. Za druhé, pole působnosti. Jaký dopad to má na vnitrostátní legislativu? To také musíme dořešit. A další věc je to, že je celá řada oblastí, kde dojde k omezení práv spotřebitelů a to nemůžeme podpořit. A další věc je to, že bychom chtěli posílit přeshraniční aspekt obchodu. A na to se rozhodně musíme zaměřit, než to vzdáme, pokud jde o práva spotřebitelů. To tady musíme mít na paměti a zcela na závěr. Já myslím, že směrnice v současné podobě nebude vhodná to pro to, co nás čeká. V budoucnosti je internet. A to se ve směrnici v současné době moc neobjevuje, takže se musíme dělat do budoucna. To jsou čtyři věci, které chceme my vylepšit, než to zcela podpoříme. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní tady máme pana Edvarda Kožušníka, který zastupuje stínového zpravodaje za Evropské konzervativce a reformátory, pana Arma Pilena. Také já využiji eh, za naši frakci a pozdravím Ehm, naše kolegy eh, do Paříže. To určitě vítaná možnost si vyměnit eh, společně názory na toto konkrétní téma. Zároveň bych chtěl omluvit našeho eh, kolegu Adama Bělana, který je zpravodajem za naši frakci. On se dnes účastní pětního aktu u příležitosti výročí holokaustu v Polsku. Ehm, takže já v jeho zastoupení nicméně s celou podporou mé politické skupiny bych chtěl vyjádřit, že evropští konzervativci Eh, podporují eh, úplnou harmonizaci, plnou harmonizaci eh, na této úrovni. Určitě budeme pro omezení roztříštěnosti současné právní úpravy. Myslím si, že budeme klást také silný důraz na informování spotřebitelů v tomto segmentu. Určitě budu souhlasit se svou kolegyní ze strany zelených, že elektronický obchod není moc zmíněn a myslím si, že do budoucna Eh, by se měl stát eh, motorem vnitřního trhu jako takového. Děkuji. And to conclude the contributions for... A na závěr poslední příspěvek eh, Evropský parlament, zástupce GUE NGL a také stínový zpravodaj pan Kyriakos Triantafilides. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Jménem své frakce bych eh, se chtěl vyjádřit eh, k míře harmonizace, jak je to zde navrhováno. Jak řekla socialistická kolegyně Gebardová, je plná harmonizace, jak navrhuje eh, komise, jasné redukce ochrany spotřebitelů. My teď máme možnost přijímat opatření, které odpovídají konkrétním podmínkám každé země, eh, zejména ve čtvrté kapitole, kde jde o záruky a garance. Eh, tady je, eh, musíme říci, že pro mnohé spotřebitele v mnohých českých zemích by znamenala tato harmonizace zhoršení podmínek, snížení míry ochrany a také se to týká odvětví, kde se mají, má vytvářet nová legislativní báze, proto je to také negativní. Kromě toho je zcela jasné, že plnou harmonizací by ti, kteří by mohli využívat eh, snížení této míry ochrany, že by to byly podniky. A já si myslím, že to eh, by bylo sice snížení nákladů pro ně, ale nějak by to nesouviselo se snižováním základů pro spotřebitelů. Já musím říci, že toto je směrnice, která se snaží omezit ochranu spotřebitelů eh, na mm, míru, eh, která je nepřijatelná, která nic nepřináší a proto jsme proti. Evropská komise musí zajistit to, aby byla zaručena vysoká míra ochrany aby to bylo nejenom možnost, ale aby to byla povinnost zajišťovat co nejvyšší míru ochrany. Uh, krát děkuji, pane předsedo. Slyšel jste nejrůznější názory z jednotlivých politických skupin a od našeho zpravodaje, takže nyní předám slovo vám, abychom si mohli vyslechnout členy vašeho výboru. Bien, je vais passer d'abord la parole. Nejprve předám slovo členům socialistické frakce Žerom Lambert a, Gerard Gober, a Jean Gobert. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Návrh směrnice má nahradit čtyři eh, směrnice. Za prvé z roku 93 eh, o abuzivních eh, doložkách 97 o prodej na dálku a také o zárucích na spotřební zboží, zárukách na spotřební zboží. Ehm, směrnice z roku 2005 o ehm, nekalých praktikách, to je také platí pro směrnici z roku 2008 spotřebitelské úvěry. Pro členské státy je to obrovská změna. Současné taxi mm, na minimální harmonizaci jim umožňují chránit spotřebitele. Mnozí to také udělali a tento text umožňuje s obdobným obdobnou úrovní ochrany, určitou různorodost pro přiřešení, které je v současné době v platnosti. A cílem je maximální harmonizace. Nedávný výrok soudu o nekalých obchodních praktikách, eh, neponechává žádnou pochybnost této oblasti. Naše závěry jdou proti mechanické aplikaci principu maximální harmonizace v tak široké oblasti, jako je ta, která je pokryta textem, protože by se snižovala úroveň ochrany spotřebitele. Tento princip maximální harmonizace by eh, zrušil některé některá ustanovení vnitrostátního práva, ke kterým by spotřebitel nerad přistupoval. Takže jsou tady určité předsmluvní informace, záruka, zboží nebo abuzivní eh, doložka. Nesmíme zapomenout, že právo na spotřebu je právo na blízkost. Vyžaduje také zachování Eh, možnosti zásahu pro členské státy, aby mohly řešit reálné potřeby ochrany spotřebitele a také řešit očekávání společnosti. Ale vše není na celoevropské úrovni vyřešeno. Musíme lépe aplikovat princip subsidiarity. Nesmíme používat právo jenom evolutivně. Na závěr není realistické v praxi mít jednotné právo, které by zaručovalo vše a neby nedošlo by k žádné regresi oproti současnému právu. A jsme tady ve velice citlivé oblasti, jakákoliv hypotéza regrese není vůbec představitelná ani pro vlády, ani pro občany. Proto jsme pro pragmatický přístup, která, který by byl založen na maximální harmonizaci, aby to bylo opravdu zacílené a aplikovalo se to jenom na to, co je striktně nutné. Děkuji. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Jsou dvě možné, dva možné přístupy na evropské úrovni. Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů. Pro nás to není v rozporu, ale spíš se to doplňuje. Z tohoto hlediska se domníváme, že ten text nespočívá na dobrém Eh, vyváženosti těchto dvou přístupů, což sdílí i Evropský eh, výbor regionální výro, výbor regionu a sociální a hospodářský výbor. Z technického hlediska je tady, jsou tady dva eh, stupně ústupu oproti současným pravidlům. Ehm, týká se to národního práva a také jsme to řekli, vzhledem k principu maximální harmonizace je tady několik národních ustanovení, která jsou ohrožena. taková to, věc není akceptovatelná. Spotřebitel, který by měl dělat sám svoji bilanci mezi pokrokem a e, nedostatkem pokroku, to není možné. Musíme, měř, nebudeme měřit e, své právo jenom, když bude nějaký spor. To je spíše e, krok dozadu než kupředu. Dobré fungování ruského trhu musí spočívat na svobodné hospodářské soutěži, samozřejmě, ale kale. Nižší kvalita pokon, služeb či výrobku. Musíme chránit spotřebitele, ale také podpořit ty nejlepší podniky. Děkuji a nyní má slovo členové frakce UMP. Guy Geoffroy, který tady na Daniel Pascal, který měl nějaký problém s vlakem, Gérard Boisin a Valérie Rosodobor. Každý má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Návrh komise je velice důležitý a přináší zajímavý pokrok. Proto je tedy stejně důležité se pokusit společně zanalizovat body, které nejsou dostatečně jasné, a to je případ v oblasti působnosti návrhu komise máme-li upřesnit tento text, musíme především upřesnit definice a Eh, ne, už nejsme ve stádiu eh, výměny názorů o detailech, ale bylo by zajímavé zjistit, jaké jsou vaše úvahy v této oblasti. Mohli bychom dokonce i v tomto stádiu uvažovat in abstracto, ale pochopili jsme díky různým eh, příspěvkům, že to jste už dělali vy ze své strany. Zestavujete eh, 27 členských států. Můžete nám v tomto stádiu tedy sdělit, jaké jsou otázky, které si kladete v oblasti služeb. Uvědomí toho, že služby jsou definovány dosti široce ve smlouvě. Pokud jde o ustanovení o volné poskytování služeb ve, ve směrnici služby také se domníváte, že bychom si mohli zachovat definici výrobků, eh, zboží a eh, služby, obligace a eh, další práva, dále dražby přes internet. Víte, že tady probíhá diskuze, protože tady používáme nové způsoby informatiky. Naše kolegyně Dokonce se zmínila o legitimitě toho, že by mohl eh, spotřebitel se tímto způsobem provádět transakci eh, s dodavatelem a dále právo se vzdát smlouvy protože tady jsme, když se nepředloží ta nejvyšší nabídka, zdá se mi to být málo přesvědčivé. Máte nějaké stanovisko, které byste nám v tomto stádiu sdělili, abychom mohli pokračovat v výměně názoru. Děkuji. Dobrý večer. Evropská komise navrhuje široké pole působnosti pro všechny smlouvy. Jde o e, právo motné nemotné, takže jde o to, jakým způsobem se podíváme na tento problém. Někdy máme problémy, když chceme zjistit, jak je to propojeno s dalšími směrnicemi v, eh, v rozhodném právu. Ne, nejde jenom o odvětvové texty, jako například cestovní ruch nebo finanční texty. Jde o příčný text, například se směrnicí služby a také elektronický obchod což se týká všech eh, smluv, které jsou uzavřeny elektronickou cestou. Jsou tady přesné problémy, Evropská komise si je toho vědomá, protože ustanovení, která předkládá, jsou eh, vždy prošpikovány výjimkami a proto to vytváří neúplný text. V tomto stádiu nemáme jasnou definitivní představu o celé otázce, ale přáli bychom si znát vaše první stanovisko k několika oblastem, který, který by měl být předmětem uh, Eh, vašeho zkoumání, protože je předmětem eh, částečných výjimek nebo vyloučení. Ehm, jsou tady o finanční služby, operace v nemovitostech, eh, další například nájmy a stavby Eh, ve stav, při ve stavebnictví máme specifický režim zodpovědnosti a občanské odpovědnosti staveb, stavitelů. V dopravě také existují specifické zákony, i když se týkají jiných aspektů. Možná, že jste ze své strany objevili další odvětví, další oblasti, které by si zasloužily specifickou úvahu. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, mezi tématy, o nich jsme ještě nehovořili v tomto stádiu na komunitární úrovni, především v rámci přípravné eh, pracovní skupiny v radě, by bylo vhodné se nějakým způsobem vyjádřit. Jde o sociální služby. Je to téma, o níž jsem se zajímala v loni ve zprávě, kterou jsme pracovali s třemi kolegy, eh, sociální služby obecného zájmu. Eh, v Evropě jsme tady na terénu různorodosti. Je to paradox, protože kromě této různorodosti radosti předkládáme takovou sociální fyziognomii, která nás odlišuje od zbytku světa a především Spojených států. Závěr který nás napadne. Jedině respektování principu subsidiarity nám umožní respektovat tuto diversitu, různorodost a to je tedy v podstatě e, s udivem se dovídáme, že není jasné, že sociální služby jsou mimo pole působnosti. Z našeho hlediska sociální služby poskytují takový výkon, které se netýkají spotřebitelů, ale specifického, e, specifické veřejnosti, e, Eh, velice postiženého. Jde o sociální práci, jsou to specifická pravidla, protože poživatelé nejsou vždy eh, v, v, v přímém kontaktu s poskytovatelem služeb, ale je tady takový trojuhelník, je tam ještě třetí osoba, eh, jsou tady orgány místní či územní zprávy. Uh, a e, ti mohou být, jakým si, vytvořit jakýsi rámec pro tuto službu. To musí jasně a jednoznačně vyplývat z tohoto textu a my si nepřemije žádnou výjimku ani žádné vyloučení z tohoto textu, což je modalita, která by, si mohla, která by mohla vést k přesvědčení, že v tomto sociálním poli bychom mohli přistoupit k vyloučení. Děkuji. A nyní pokud jde o specifické body e, komise, předám slovo Anne Gomes a panu eh, Jean Dionis du Sejour a potom paní zpravodajce. Pane předsedo, vážení kolegové, eh, ustanovení smluv na dálku a mimo eh, podnik jsou důležité pro vnitřní trh, jsou, protože ty by mohly ovlivnit přeshraniční transakce a Evropská komise se domnívá, že to přesto jenom 7% ze všech. Je to téma, eh, nemohli jsme ještě hovořit v detailu a zdá se nám být eh, velice závažné to skorigovat již v tomto stádiu. Zdá se nám, že potřebujeme specificky informovat a tato povinnost by měla být posílena více, než je to v tomto textu. Povinnost sdělit číslo telefonu a ještě k tomu přidat eh, jméno toho, kdo poskytuje tuto službu. Eh, ve Francii například, teď je to zákon Chatel z roku 2008, by nemělo být spochybněno budoucím evropským právem. Musíme eh, tady projevit pragmatismus, pokud je o úroveň harmonizace a na, zás, na tom eh, to základě maximální harmonizaci provést. Je tady, musí tady být schopnost čelit novým situacím podle pravidel, která budou adaptována. Musí to být v duchu spotřebitelů a e, musí to být práva blízkosti a musíme taky řešit jejich oprávněná očekávání. Nechceme aplikovat, e, pokud jde o zrušení smlouvy, stejná pravidla na e, smlouvy na dálku, stejně tak jako mimo podnik. Eh, pokud jde o eh, poskytování služeb, eh, dodávky do bytu, tady také by neměly být stejná, by neměla být stejná pravidla zrušení smlouvy, ale ten, kdo o to žádá vlastně prodejce. Proto musí být spotřebitel schopen si zvážit, jestli, tu, jestli ten nákup chce učinit a nechce být v komplikovaném, obklubané situaci, když musí vracet zboží. Děkuji. No, předsedo, vážení kolegové, dva body, kde maximální harmonizace, tak jak se s ní počítá, dělá problémy. Problém už byl zmíněn dalšími. První se týká povinnosti předsmluvní informace. Návrh Evropské komise nám nevyhovuje. povinnost předchozí informace, aby potom ty náklady nesl prodejce. Eh, že členské státy nemají žádný manevrovací prostor, pokud je o informaci spotřebitelů. Ale určitě bychom to dokázali lépe, když bychom chtěli aplikovat princip subsidiarity, ale jsou tady národní eh, pevná pravidla, například u nás eh, čistírny a holiči. Nevím, čím bychom to nahradili, čili toto spochybnění se nám jeví vhodné a pokud je o evropský problém, Eh, vnitřní, ani vnitřní trh, ani ve většině eh, případů transakcí to neplatí. A jsou tady ty abuzivní doložky, eh, souhlasíme s navrhovaným textem, kromě tu, tu dobrou vůli, bona fide, což ve Francii nepřináší nic, jen to komplikuje. Eh, eventuální důsledky abuzivní smožka eh, neváže spotřebitele. Tak tady budeme souhlasit, jsou tady dva, dvě věci, které bychom chtěli popírat, především eh, chtěli zamítnout vše, co by bylo individuálně vyjednáváno, dále všechno, co může být identifikováno jako abuzivní. Prodejce a spotřebitel by měli mít individuální eh, doložky a nejenom ty, co jsou předem připraveny. Ten postup maximální harmonizace, řekla to paní zpravodajka, ať jde o seznam takzvaný černý, eh, ta doložka, které se říká abuzivní v jakékoliv, jak, jakýkoliv eh, okolností a pak ta šediva, ten šedivý seznam, Tady jsou ty doložky, Mm, typické pro každý stát, ale teď se k tomu vracím, ten evropský seznam by neměl být jediný, mm, měly by tady být společné seznamy aplikovatelné k těm specifickým národním seznamům. Tady zdravím mladého kolegu Damiaba, kterého vidím s velkou radostí, jak pracuje v Evropském parlamentu. Děkuji. Paní eh, Karamany a pak tady budou odpovědi komise. Ano, pane předsedo, na závěr této první části výměny názorů vracím se k záruce. Jediná legální záruka. Jsou tady dvě, dvě námitky. První, což si myslí několik zemí, je to právo spotřebitele na právě anebo e, žaloby, když je spochybněna záruka. Komise tam zavedla určitou rigiditu, e, jenom prodejce má možnost postupovat v tom prvním stádiu, buď to opra- oprava nebo náhrada zboží. E, tady se vracíme ke směrnici z roku 99 a z hlediska právního, e, ta redakce, která byla navržena, neposkytuje žádnou jistotu, pokud jde o trvalost té záruky. Je to tedy ustanovení, které je typické pro náš mm, zákoník a musíme to aplikovat, když je záruka předmětem eh, na evropské úrovni určité směrnice. Musíme rozvinout právní diskuzi, kde nikdo nemůže poskytnout jistotu, eh, čili tato ustanovení je pro nás celá zásadní a eh, nehodláme ustoupit z této záležitosti. Děkuji. A teď vy, Malcolme. Děkuji. Já myslím, že tady zaznělo několik bodů Ehm, ke kterým se možná nestačíme vyjádřit eh, právě teď, ale myslím si, že naši zpravodajové to zaznamenali velice dobře. A já nyní dám slovo několika kolegům, pan Abad, pan Vanjo a pan Rochefort. Eh, všichni naši francouzští kolegové si přeji promluvit. Eh, takže dávám jim slovo pana Vác messieurs les mes chers collègues. Et... Předsedo, vážení kolegové, chtěl bych pochválit iniciativu, která je úplně první v dějinách Evropského parlamentu, zahajující novou éru při budování Evropy, při lepším propojení evropských parlamentů, eh, členských států a eh, práce vás ostatních. Máme stejné nejistoty a také považujeme za nutné předložit stejná řešení. Dvě připomínky. Za prvé souhlasíme s možností mít tento text eh, u nás v Národním schromáždění a mm, stejně jak to domníváte i vy, se tady vy eh, v Evropském parlamentu, musí tady být zajištěna ochrana spotřebitelů a Eh, kompetitivita. Bez důvěry samozřejmě nejsme schopni posílit přeshraniční obchod, stejně tak jako vnitřní obchod. V tomto slova smyslu můžeme spolupracovat, abychom identifikovali ty strany návrhu, které by mohly být předmětem zacíleného návrhu. Já tady pomýšlím na definice nebo na eh, lhutu pro eh, odstoupení od smlouvy. Pro každého z francouzského spotřebitele tady máme symbol eh, ochrany spotřebitele, eh, zákonná záruka a skrytá vada. Já se domnívám, že můžeme počítat eh, s prací zpravodaje pana Švába a s kolegem Filipem Živenem v Evropském parlamentu uděláme vše pro to, abychom neposkytli pocit, že jsou tady spotřebitelé ohroženi a já si myslím, že můžeme postupovat společně. Thank you very much. Uh, then, um... Děkuji, paní Fanjo. A prosím, zkuste to, že zhruba jednu minutu. Kolega Abad dí beaucoup chose, que je vous... Stručně, protože kolega Abad už řekl spoustu toho, co jsem chtěla říct. Já chci pozdravit kolegy eh, z Národního schromáždění. My tady prožíváme eh, Lisabonskou smlouvu, takže zdravím pana Malcolma z tohoto výboru a pracujeme na velice závažné záležitosti. Chci poblahopřát Marietě, která pochází z mého obvodu. Chci poblahopřát dvojnásobně. Vidím pana Lambera, který také přednesl velice relevantní příspěvek. Plně s ním souhlasím a budeme to se znovu sejít. Během kampaně ve všech našich zemích a především ve Francii jsme prožívali to, že Evropa nebyla dostatečně ochrana a právo spotřebitelů. 80% představuje eh, vlastně tu, eh, to 80% naší legislativy a každodenního života spotřebitelů. Musí se nám podařit tento, eh, zákon, tento text prosadit. Potřebujeme evropskou vizi, my ji máme, ale ať neprochází jenom eh, harmonizace za každou cenu, čímž by se snížila práva spotřebitelů a občanů v některých státech. My si přejeme tuto harmonizaci, přejeme si ji eh, vytáhnout co nejvýše za podmínky. Samozřejmě, že to bude Eh, subsidiaritě a že se budou respektovat práva jednotlivých států. Je tady samozřejmě spousta věcí, které bychom mohli říci. Ke každodennímu životu musíme chránit naše občany a musíme dospět k dohodě se 27 členskými státy, což není jednoduché, ale určitě se nám to podaří, protože jsme odhodláni ze všech stran to udělat. Děkuji. Rochefort. Oui, um... Pan Rochefort, vidíte, Není velkým tajemstvím zjistit, že mezi Evropským parlamentem a francouzským parlamentem stojí několik otázek, které jsou si velmi blízké, když jde o tuto směrnici. Podpovím eh, dvěma otázkám. Paní Gromerš, která hovořila o mm, eh, prodeji dodávky do domu a prodeji na dálku. Jsou to témata, kde můžeme pracovat na základě eh, pozměňovacích návrhů v rámci maximální harmonizace a já osobně bych byl proto, abychom zrušili čtvrtý odstavec, na který se odkazujeme. Členské státy by se měly uh, Eh, zdržet toho, že by zakazovali eh, eh, a tak dále. Plně souhlasím, že můžeme na tom textu ještě pracovat a pokud, abych odpověděl panu Janisovi, pokud je o ty abuzivní doložky, jsem citliv, citlivě přihlížím k tomu, co právě řeklo, Bude těžké najít nějakou odpověď z hlediska maximální harmonizace, minimální harmonizace. Bude jediný způsob, jak pokračovat ku předu. Seznam by byl určitě užitečný v, v Evropské unii a v některých evropských zemích kterých to neexistuje. A každá členská země by měla mít možnost tuto doložku mít. Ve Francii je asi 20 takových abuzivních doložek, které jsou v rámci eh, a mm, doufám, že tedy komitologie nám umožní zaktualizovat seznam, který potřebuje prostě být, a, a být aktualizován. Je to debata mezi námi. Děkuji. A já bych navrhl, pane předsedo, eh, ještě, mm, že bychom dali slovo dalším dvěma řečníkům a potom se vrátíme k vám a pro závěry. Eh, pan Lechner a paní Gebhardt. Je to tak, můžeme. Takže pan Lechner na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Kolegové ve Francii, já nejsem příznivcem maximální harmonizace, protože totiž záleží na tom, kde se má docílit eh, finální harmonizace a ne harmonizovat prostě úplně všude. Eh, protože totiž, eh, pokud něco definitivně vyřešíme, tak de facto je třeba, aby to bylo ve prospěch občanů, nejenom třeba obchodníků. Třeba existují, já nevím, francouzi, kteří si třeba do Kélu ze Štrasburku jezdí koupit auta. Nebo naopak eh, mnozí Němci jezdí nakupovat do Francie a těmto občanům by jakési, řekněme, evropštější řešení eh, pomohlo v tom či o něm, onom, ne ve všech eh, ohledech. Ale my musíme počítat s tím, že žádný právní řád, francouzský, německý, jestliže žádný z těchto řádů nebude ochoten ustoupit ani opíť, pak eh, nebudeme schopni docílit celoevropského, eh, celoevropského zlepšení. Eh, čili v tomto ohledu já jsem pro postupné kroky. Dobře, tak ještě Evelyn Gebhardt. Já bych se chtěla zastavit u jednoho bodu, který zazněl z francouzské strany. Tady eh, to je otázka, kde eh, máme žádný, de facto nemáme žádný prostor pro harmonizaci, poněvadž národní úpravy jsou eh, velice odlišné. Třeba je to za práva odstoupení od smlouvy. U nás třeba to začíná v okamžiku předložení všech dokladů. V jiných státech je to okamžik podepsání smlouvy. V v některých jiných státech je to 30 dní od eh, okamžiku podepsání smlouvy. Čili tady je taková rozmanitost, že prostě eh, pokud se pokusíme o jednotnou úpravu, tak to budeme mít eh, v řadě členských zemí, Německu, Francii, Itálii a v dalších, obrovské problémy, protože občané tomu nebudou rozumět. Oni budou říkat, tady nám někdo zasahuje do našich práv, které jsme si vybojovali poněvadž ono skutečně ochrana spotřebitelů to je vnímáno jako vybojovaná práva. Čili tady musíme být skutečně opatrní. A toto je jenom jeden z příkladů, kde nevidím, že by byla možná plná harmonizace. U definic je to něco jiného. Já jsem neřekla, že nechceme žádnou harmonizaci, já jsem chtěla harmonizaci jaksi smíšenou. Eh, případ od případu, tam, kde je to možné, tam, kde to není možné. Ano, děkuji paní ještě eh, Prepos. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Já jsem jenom chtěla říct, že děkujeme našim francouzským kolegům. Bylo velice zajímavé vyslechnout si je. Ty francouzské příklady problému byly také zajímavé, protože když se snažíme přijmout nějakou legislativu pro všechny, nejenom pro nás, potřebujeme příklady odevšat. A proto bych byla ráda, kdybychom takových příspěvků měli víc. A další věc, která by byla zajímavá, by bylo, kdybyste se vy zamysleli nad vztahem mezi komunitární legislativou, kterou přijímáme tady my, a vaším vnitrostátním smluvním a občanským právem, protože to je velká výzva a musíme se s tím vypořádat v rámci tohoto procesu a já doufám, že tyto výměny názorů budou pokračovat. Mnohokrát děkuji všem kolegům a nyní, pane předsedo, předávám slovo na vaši stranu, abychom si vyslechli vaše závěrečné poznámky. Euh, Předám slovo Kristofovi Karešovi a možná, že by bylo zajímavé, kdybychom vyslechli dva zpravodaje pana Švába a pana Karamanly. Takže Kristof Kareš za socialistickou stranu děkuji. Dvě věci. Vzhledem k té diskuzi, která proběhla, nemám pocit, že problémy, které předkládá Francie, by byly specifické pro naši zem. Mám pocit, že i další země mají tento problém a další organizace je kladou, čili my klademe evropský problém, nikoliv národní první bod. Druhý, Diskuze byla velmi pozitivní, ale myslím si, že musíme upřesnit otázku maximální harmonizace. My jsme proti, a to je závěr naší práce, mm, maximální harmonizaci, protože by to spochybnilo právo spotřebitelů. Na tomto základě je lepší, když máme minimální harmonizaci na vysoké úrovni, než maximální harmonizaci na slabé úrovni. Pan Rochefort mluvil o maximální cílené harmonizaci, to je nový pojem, proč ne? I to je moment, který by mohl být zajímavý, ale je jasné, že si nepřejeme, aby došlo k harmonizaci, která by spochybnila právo spotřebitelů. Děkuji. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji a možná Marieta Karamanli. Ano, pane předsedo, na závěr. Tu první etapu Jenom bych ráda připomenula, že pokud jde o nutnost harmonizovat eh, spotřebitelské právo a vytvořit vnitřní trh, eh, jak jsem to dělala před chvílí, jedna připomínka. Eh, severameričané, kteří mají pluralitu v legislativě, to jim nezabránilo existenci, v existenci vnitřního trhu. A pokud jsem vyslechla jednotlivé příspěvky tady, Ehm, stanovisko francouzů eh, se je sdílené ehm, většinou eh, v zemi a také většinou politických eh, zaměření. Právo spotřebitelů, tak se nám tady předkládá. Přála bych si, aby se tady vyjádřila ta potřeba posílit důvěru spotřebitelů a Ehm, abychom předkládali trvale udržitelné výrobky, abychom zdůrazňovali i přidružené služby a výrobky v digitální ehm, podobě a tak dále. Na závěr bych převzala ještě jeden závěr, jedno, jeden výraz. Na se někdo říkal, že ehm, tady nerovnosti by se v zákonech neměly objevit a ty nerovnosti Eh, z hlediska teritoriálního i z hlediska jednotlivých eh, spotřebitelů. Eh, jsou tady prodejci, kteří jsou více kovaní ve znalosti tohoto práva. Dopadová studie by byla velice zajímavá pro pokračování v této práci. Quid opsit, pokud jde o skupinovou akci, otázka definice se mi jeví jako důležitá a podmínky zrušení smlouvy odstoupení od smlouvy by měly taky být předloženy k maximální harmonizaci. Pan Šváb. Pane předsedo, eh, paní kolegyně Spravdajko, já už jsem eh, předem řekl, že eh, vnitřní trh a ochrana spotřebitelů jsou mm, dvě strany téže mince, takže neměli bychom je se snažit chápat jako protimluvy, protiklady člens, eh, tedy ve společném trhu se posílí eh, přeshraniční výměna zboží a služeb, prostě přeshraniční obchod, pokud se nám podaří posílit ochranu spotřebitelů. Já k tomu chci ovšem ještě také eh, říci, že v tomto návrhu je, je smyslem posunout Evropu dál. To znamená, my tady chceme konat eh, v smyslu přeshraničních práv eh, občanů. Eh, my jsme vlastně u směrnice o spotřebitelských úvěrech řekli, nebo viděli jsme, že české země se vyslovily v bodě 1 pro plnou harmonizaci a v bodě 2 se objevilo 27 výjimek, poněvadž eh, národní právo je v tom a v tom tolik a lepší a tolik zavřenější. Ovšem něco takového pro spotřebitele nemá naprosto žádný smysl, poněvadž tady je nutná transparentnost. A proto harmonizace dobře cílená, omezená na určité oblasti má daleko větší smysl. Proto já chci říci, že my chceme spolu s radou dospět k jednoduchým a srozumitelným pravidlům. Druhá, druhý bod. Eh, z francouzské strany eh, zazněla eh, řada podnětů, které prostě nejsou jenom francouzské, ale jsou to také věci, které se vyskytují v jiných členských zemích. Eh, například eh, pokud eh, se někdo účastní dražeb na internetu nebo nakupuje v online obchodech, tak má samozřejmě smysl, aby měl spotřebitel stejnou míru ochrany bez ohledu na to, kde se ten obchod nachází. Další bod. Já myslím, že bychom měli více brát v úvahu to, že v Evropě mm, došlo eh, k jevům, které nezjednodušují eh, přeshraniční obchodování. Máme Řím 1, který bude eh, vstupovat v platnost, Brusel vstupuje v platnost a další. Čili mění se pravidla. Já si myslím, že to musíme brát všechno dohromady a hledat konstruktivní řešení pro evropské občany, které jim také budou srozumitelné a asi by nám pomohlo, kdybychom se ještě jednou sešli k debatě k těmto tématům. Já děkuji všem. Monsieur le Président. Pane předsedo. Pane předsedo, několik slov na závěr. Ano, Malcolme, nejprve bych chtěl vřele poděkovat vám za to, že jste přijal nabídku na tuto společnou schůzi. To je velká premiéra. A rád bych také řekl, že tato práce, jak to řekl pan no, velice přesně, Eh, ta práce musí pokračovat a my budeme s vámi pracovat i nadále, ale jak jste mohli zjistit, je tady jistá schoda mezi poslanci většiny i opozice a také schoda s francouzskou vládou, ale jak to řekl pan Flop nebo Kristof, který hovořil před chvílí, není to francouzské stanovisko, je to totiž stanovisko, které se podobá stanovisku ostatních zemí, to znamená žádné, žádný krok na zpátek, pokud je o ochranu spotřebitelů, zachování schopnosti členských států čelit eh, vývoji v spotřebitelském právu, globální zacílená harmonizace já to přebírám, tento výraz, eh, pragmaticky přebírat to, co je opravdu nutné. Čili tento budoucí text by měl vyřešit očekávání evropských spotřebitelů. Ještě jednou vám žele děkuji za toto první setkání tohoto typu a doufejme, že bude mít příležitost ještě uspořádat další. Děkuji. Mnohokrát děkuji, Pěre. A děkuji všem vašim kolegům za příspěvky. Mě jako britského politika také velice zajímá to, že jste rozhodně pro pragmatické řešení v této věci já myslím, že z tohoto pohledu v našem výboru rozhodně usilujeme o rozumný kompromis. A já myslím, že tato výměna názorů nám hodně pomůže. Jak už jsem říkal na začátku, přišla právě včas. A chci poděkovat všem, kdo se zapojili na obou stranách, v Paříži i tady v Bruselu, za to, že jsme dali dohromady technologii a chci zvlášť poděkovat tlumočníkům, kteří se hráli klíčovou roli v tomto novém podniku. A já myslím, že potřebujeme víc takovýchto krátkých účelových výměn názor. Bylo to velice produktivní a já doufám, že budeme spolupracovat i nadále v dalších věcech. My jsme tomu rozhodně naklonění. A možná vás bude zajímat, že dnes odpoledne jsme tady měli také setkání se zástupci národních poslanců. Měli jsme jich tady 21 a mluvili jsme o další věci, které se věnujeme. Takže to bylo odpoledne plné dobrodružství z naší strany a my vám mnohokrát děkujeme za to, že jste nám pomohli a formálně uzavírám přenos a uzavírám konferenci slovy díků vám i našim kolegům tady a přeji vám příjemný večer z Bruselu. Děkuji vám. Malcolme? Malcolme, pozdě, ne? Malcolme, ano, slyšíš mě? Slyšíte mě? Chtěl jsem říct, že pragmatický jsem. Ale já mám totiž anglickou matku. Au revoir,